Right, the various clocks tell me... Tak, eh, podle nejrůznějších eh, hodin se zdá, že je 15 hodin 20 minut, pokud tedy máme stejnou časovou zónu v parlamentě všichni. Takže nejdříve eh, prosím schválení zápisu, schválení programu. Má někdo něco proti? Zdá se, že ne, takže je schválena. Nyní tady máme několik oznámení předsedkyně tak především budeme mít řadu dalších schůzí 4. července ve Štrasburku. Budeme mít výměnu názoru s polským ministrem financí, budoucím předsedou Ekofinu. Pak 11. a 12. budeme mít plnou schůzí, včetně výměny názorů s komisaři Almoňou a Šemeťou a dále eh, na základě minulého zasedání eh, jedna, pardon, 21. Eh, srpna máme tam zcela plný kalendář a je to zasedání, které v podstatě asi nebude Eh, úplně možné, tak to, jak je naplánováno. Eh, budeme mít hlasování a budeme mít výměnu názorů eh, se Jean Claudem Trichetem za jako předsedu SRB. To mělo být už v polovině července, ale prostě muselo se to odložit. Myslím si, že všichni chápou, že se to že to souvisí se současnou situací v Řecku a podobně, čili jsme museli eh, to přesunout eh, vzhledem k tomu, že má pan Triše plnou agendu. Jinak, pokud se týče spolurozhodování, tak Ekon 24. května hlasoval o zprávě o e, schématu vkladových garancí a nyní máme eh, vyjednávat o možném eh, schválení v prvním čtení. Takže náš ne- negociační mandát to bude na základě návrhu zprávy z Ekonu a eh, šéfy negociačního týmu za nás budou zpravodaj a stínový zpravodaj, stínový zpravodajové. Pokud eh, není námitek, eh, provedeme to, jak jsem řekla. Zpravodaj přeje si promluvit nepřeje, takže schváleno. Nebo, Petře, jestli si přejete promluvit, prosím. Jenom krátké, krátká poznámka. Eh, je tady, eh, pozice jsou velice vzdálené, takže možná by se mělo uvažovat také ještě o druhém čtení, ale eh, mělo by to být tak, že ještě před prázdninami bude jedno setkání a zbytek potom v září po prázdninách. Dobře. Výbor Ekon hlasoval 6. června 2011 o zprávě o upisování dalších eh, podílů eh, pro EBRD, eh, přičemž zpravodajkou jsem já a já vám si říci, že usilujeme o dohodu v prvním čtení a opět vzhledem ke standardnímu postupu se budu řídit naším návrhem zprávy a vyjednávací delegace se skládá ze mě, jakožto zpravodajky a ze stínových pravodajů. Pokud nemá někdo námitek, bude to eh, takto a je šance, že k dohodě dojde písemným postupem místo běžného trialogu. Já už jsem eh, říkala, že eh, setkání s Trišetem bude 31. srpna, nikoli 19 července, takže bohužel hned na začátek, hned po prázdninách se pustíme plnou pár do práce. Bod číslo 3, to je hlasování o technických požadavcích pro úhrady a inkasu v eurech a změna nařízení, příštného nařízení. Eh, to je nyní odloženo k jedna, na 11. a 12. Eh, červenec a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je budoucnost DPH zprávo, slovo má pan zpravodaj Kasa. Já bych na úvod chtěl říci, že vítám iniciativu komise. Stálý systém, stávající systém DPH není příliš uspůsoben vnitřnímu trhu. Administrativní náklady jsou vysoké a stejně jako náklady na plnění a systém příliš zatěžuje podniky. Je také obzvlášť eh, citlivý a zranitelný z hlediska podvodu. To je důležité při přeshraničních transakcích, kdy dochází k takzvaným, takzvaným karuselovým podvodům, stojí to miliardy ročně. Jak zjistit eh, nejlepší způsob, jak postupovat? To je velkou výzvou. A mělo by to vzejít z konzultace mnoha subjektů s různými organizacemi, včetně zástupců malých a velkých podnikatelů a podniků a jedním ze základních postřehů, které vyplývají z této zprávy, je, že bychom si měli uvědomit, jaký je stávající stav a mělo, měli bychom eh, při danění přejít eh, k novému eh, principu, kdy pokud jde o tvrzení, která zazněla v v, zeleném, v zelené knize komise, pokud jde o princip původu, tak ten by mohl být vhodnější pro vnitřní trh a snahy posunovat se tímto směrem však selhaly. Politická vůle chybí. A proto bychom měli se posunout dál a najít alternativu. Systém, který by vycházel na principu z principu určení, místa určení by mohl být dobrou náhradou. Zpráva podporuje tento stávající plán pro ustavení jednotného místa do 1. ledna 2015, což by mělo výrazně snížit administrativní náklady. A je obzvlášť znepokojivé, že v průběhu různých diskuzí, které jsem vedl s různými účastníky, mnoho lidí řeklo, že v některých případech raději obchodují s třetími zeměmi, než aby prováděli obchody přeshraniční v rámci Evropské unie v takzvaném vnitřním trhu. A tato situace je samozřejmě zdrojem znepokojení a musí být řečena. Pokud jde o výběr DPH a jaké jsou varianty, tak další výzkum by měl být použit k tomu, abychom identifikovali nejlepší variantu. Z toho, co jsme zatím slyšeli, se mi zdá, že zatím nejlepší alternativou je kombinovat způsob eh, takzvaného modelu datového skladu a také model certifikované osoby povinné k dani. To je něco, co si vyžaduje velké investice do infrastruktury. Musíme být opatrní a já bych doporučoval, abychom provedli více analýzy, abychom více analyzovali životaschopnost tohoto přístupu. Měli bychom také usilovat o snížení administrativních nákladů a nákladů na plnění, což je obzvlášť významné pro malé a střední podniky, což jsou podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky, pro které je obzvlášť problematické řešit výzvy stávajícího systému. Mnoho změn bylo implementováno rychle, aniž by došlo ke změně stávajícího systému. A v tomto smyslu navrhujeme šablonu pro uh, faktury, které jsou jazykově, by byly jazykově neutrální. A bylo tam číslování, které odpovídá harmonizovaným inputům a tím bychom odbourali eh, nutnost zatěžující eh, potřebu překladu. Mezi těmi opatřeními, která se navržují, je také snížení periodicity těch výjimek a e, přiznání dále, že bychom měli zvýšit e, řešení e-government, zvláště pokud jde o předkládání e, přiznání a pokud jde a ty, ty listingy intrakomunitální by se měly zrušit. Měli bychom mít také maximální soubor standardizovaných povinností. To znamená, že ty země, které už mají účinný systém, by nemuseli již nějak zvyšovat nároky na podniky. Ale podniky by měly mít jistotu, že vyčerpávající seznam všech těch možných variant eh, existuje, který tedy mohou členské státy použít. Já bych chtěl vyzvat eh, kolegy, aby dále k této věci přispívali, abychom tento eh, seznam mohli rozšířit. A samozřejmě, že e, obchod kvete ve stabilním prostředí. Měli bychom se tudíž zaměřit zejména na otázky, které by měly být spíš nařízení než směrnice. Tím by se zvýšila pravděpodobnost jednotné implementace legislativy v oblasti DPH jsem potěšen tím, že tu bylo vysoké množství různých příspěvků v celém konzultačním procesu a budu rád, když k tomu budu moci dále přispívat. A jsem zvědav na to, co řeknou také stínoví zpravodajové. A těším se na spolupráci s nimi v příštích týdnech. A věřím, že z této diskuze v parlamentu vzniknou velmi užitečné podklady a pokyny pro komisi, která před, předloží sdělení do konce letošního roku. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajevi. Uh het, on, het rapport onderschrijft een. En daarmee zouden we in een nieuw BTW-tijdperk terechtkomen. Ik denk dat we die lijn consequent moeten volgen. Maar er zijn ook... Ja, myslím, že musíme být konzistentní v našem přístupu. Myslím, že jsou některé položky, některé body, kde nezdílíme stejný názor. Je velice komplikované téma, kdy malé změny mohou mít velké dopady. Především eh, je třeba tvrdě bojovat proti daňovým podvodům. My jsme pro administrativní zjednodušení zejména ve prospěch malých a středně velkých podniků ale je třeba, aby se také zohlednilo, že určité správní předpisy mají svůj účel, zejména v případě, kdy se jedná o boj proti daňovým podvodům a to nemůžeme jen tak škrtnout. Například ten mm, výpy, ty výpisy, o kterých se tady hovoří. A teď se vyžaduje kvartální přehled výpisu eh, při přiznávání k dani a také kvartální Eh, výpisy a to je nesmírně důležité a pro podniky, kterých se to týká je třeba zabránit tomu, aby prostě docházelo k proplácení DPH častěji než jednou za rok. Musíme požadovat také něco ve prospěch podniků. Jednotné správní místo, s tím bychom se měli eh, vypořádat. To jsou ty one-stop shops, jednotné správní místo, ale měli bychom také používat jednotné definice takže by se mělo říci členský stát spotřeby a nikoliv stát eh, pobočky nebo stát určení. Eh. V Monaku je možné třeba dát podnik v eh, mít podnik v Monaku, ale potom mít prostě a obchody odvět a realizovat někde v Německu. A DPH je také finančně politickým nástrojem z části jenom 55 daní zůstane nevymožených. Ale ono je to způsobeno tím, že některé členské státy říkají, ano, my určité eh, produkty osvobozujeme od DPH, abychom podporovali určité chování spotřebitele, čili tady musí zůstat také určitý prostor pro úvahu a rozhodování jednotlivých členských států. No, já bych řekl méně kapitová, méně zdaňování kapitalu, ale větší DPH to jako socialisté rozhodně nemůžeme podpořit. Ale to je zase jiná politická otázka. Já rozhodně nesouhlasím se zpravodajem, který v, čí, v odstavci 6 je pro možnost odpisu, totálního odpisu DPH. I tady má poznámka, je to finančně politické fiskální opatření. Čili DPH nemůže být vždy eh, vybírána na místě původu. My jsme pro větší harmonizaci DPH na úrovni EU, například i co se týče osvobození od DPH, ale i tady je třeba vždy zohlednit dopady na, eh, spotřebitel, na skupiny spotřebitelů. Například v dopravní oblasti tady bychom měli eh, usilovat o zásadu neutrality daňové, a abychom prostě tady dosáhli větší rovnováhy mezi leteckým a železniční dopravou, mezi leteckou a železniční dopravou. Kromě toho by mělo dojít také k administrativnímu zjednodušení v oblasti námořní přepravy, protože tady máme daleko obtížnější daňově právní situaci než v oblasti silniční přepravy. To by také mělo být zohledněno. A ještě bych eh, dodal následující. Existují určité aktivity nezdaňované DPH na základě určitých kulturních úvah či sociálních úvah a toto osvobození od DPH, kdyby bylo odstraněno, tak by to také přineslo daleko víc, čili měli bychom mít eh, jaksi jednotné daňové přiznání. Je to skutečně nutné. Tady bych tedy přestal eh, a Rozhodně se bude i budu i nadále zaobírat touto otázkou a zcela jistě vznesu pozměňovací návrhy k těm otázkám, které jsem tady vznesl. Těším se na spolupráci. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. A děkuji panu Kasovi, který podle mého názoru odvedl velmi dobrou práci. Je to mimořádně obtížné téma, jak všichni víme. To eh, vlastně eh, začalo v roce 54 ve Francii a myslím, že u nás eh, to bylo zavedeno někdy v roce 60 nebo 61. A náš tehdejší ministr Eh, financí slíbil, že to bude vyšší 1,5 až 2 že to bude na přechodnou dobu jednoho či dvou let a teď jsme na nějakých 25 No. Eh, já myslím, že se tady musíme držet určitých principů, protože nakonec eh, bude po nich. Jak se tady říká v zelené knize, že bychom měli přesouvat důraz z přímých daní k nepřímým tak pro mnohé země to, myslím, bude znamenat změnu financování sociálních systémů a to bude určitě problematické v některých zemích tedy. Samozřejmě, že důležité je, abychom přesouvali daňovou zátěž, ale to není tak jednoduché. A taky je třeba mít na paměti, že zde nemáme proces spolurozhodování. Dále se navrhuje konvergence sazeb TPH. A myslím, že se u no, komise říká nějak mezi 18 a 25 procenty, ale samozřejmě, že ta konverze by mohla být ještě větší a e, já si myslím, že to musí znamenat jasně, že to e, znamená zvyšování daní. To jsou prostě vyšší daně na spotřebu. Eh, vy jste hovořili o problematice země původu a země určení. Abychom to pochopili, eh, já myslím, že, že eh, my jsme o tom hovořili v souvislosti s německým systémem. To skutečně způsobí potíže eh, různým podvodníkům a eh, budou tady eh, další problémy s výběrem daní, jestliže se bude platit v zemi původu. Ale bohužel je to tak, že členské státy si navzájem za stolik nevěří, takže asi by to mělo být Eh, tak, jak říkáte, že prostě tady máme určitý status quo, to je další princip a možná, že bychom se měli držet právě tohoto principu. Jinak eh, by se možná dalo říci, eh, přidržme se originálu, pokud tedy ten originál je lepší, objektivněji. Pokud se týče administrativní zátěže, tak to samozřejmě znamená, že to by měl být jeden z našich velkých cílů, prostě snižovat administrativní zátěž. A ono to souvisí eh, s eh, v mnoha případech eh, s rozsáhlou podvodnou činností že de facto eh, všechno to má zaplatit ten úplně poslední, ale máte různé nekonečné řetězce, kde žádný poslední není. Eh, jde tedy o to fungování. Abyste vy jste tady hovořil o jednom místě zprávy eh, nebo výběru daně. S tím samozřejmě souhlasím. To je nezbytné, to musíme mít, jestliže systém má fungovat. Ale já si myslím, že já jsem zpravodaj také eh, pro eh, další otázky eh, VAT, tedy DPH, ale ono se to týká také elektroniky v transakcích a elektroniky ve státní správě. Pokud se týče vnitřního trhu, eh, hovoří se mimo jiné u Maria Montiho o tomto systému. Já myslím, že bychom se mohli na něho odkazovat v souvislosti se spouštěním společného trhu v této oblasti. Vy také hovoříte o výjimkách. No, pokud jsem tomu správně rozuměl, tak eh, vy si nepřejete výjimky, nechcete je, poněvadž jsou problematické pro společný trh. Já tedy souhlasím, ale eh, možná, jak říkají taky někteří eh, kolegové, eh, my sice potřebujeme princip, ale potřebujeme také určité výjimky, pokud se tím nedeformuje společný trh. To je tady se hovoří o Francii a také o dalších. Před měsícem byl mezi námi komisař a my jsme o těchto výjimkách hovořili v souvislosti s neziskovými organizacemi. A kromě toho existují další výjimky, jako jsou elektronické knihy, A tady by měl být vztah tedy eh, k klasickým knihám, čili já si myslím, že tady k nějaké reformaci trhu by dojít nemělo. Protože ačkoliv máme eh, významné principy, a tak eh, my máme určitou míru shody. A Zároveň bychom potřebovali určitý manévrovací prostor, do kterého se vejdou národní výjimky. A já myslím, že my jako výbor se můžeme shodnout a vy jako zpravodaj také můžete akceptovat eh, určité výjimky, pokud eh, nebudou příliš dramatické. Ale obecně myslím, že eh, máte pravdu. My předložíme určité pozměňovací návrhy, já už jsem některé z nich sepsal a vím, že i další kolegové budou předkládat své návrhy. Já si tedy myslím, že nám se podaří dosáhnout širokého konsenzu. Zatím vám tedy děkuji. Uh, no. Ano, děkuji. Není tady, měla jsem tady poznámku od stínové zpravodaje e za EKR, poděkování za to, že jsme převzali mnohé z těchto bodů, omlouvá se za svou nepřítomnost a podobnou poznámku za koordinátora EKR. Předám to zpravodaji, ale není tu nic věcně z obsahového hlediska nového, takže to nemusím číst. Nevidím tu nikoho dalšího za zelené. Je tu, je tu ještě někdo, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? To pan Morganti? Prosím. Jsem koordinátorem za EFD a na základě spožení svého letu jsem dorazil o něco později. Já jsem si přečetl tento návrh usnesení. Je to nesmírně důležité, protože tady přece jenom existují velké rozdíly mezi členskými státy. Je to velice obtížné pro uh, vnitřní trh a přináší to zbytečné náklady. Podniky zde mají skutečně velký potenciál úspor. Pro mě je důležité především pomoci malým a středně velkým podnikům a chtěl bych požádat o to, aby se tady přizpůsobily jednotné prahové, eh, různé prahové hodnoty. V Evropě celkově by bylo důležité aby prostě tady panovala jednotnější opatření pro zjednodušení práce malých a středně velkých podniků. Je to důležité, protože většina těchto malých a středně velkých podniků mohou být i potenciálními velkých koncernů a tím můžeme pomoci vývoji. Děkuji. Pan Ludvíksen. Tak för ordet. Já skulle vilja lyfta fram en kanske... Děkuji. Já bych rád poukázal na jednu věc, která na první pohled může se jevit jako triviální. A to jsou pravidla týkající se DPH pro uh, charitativní organizace. Jsou tu některé slabiny. Rakousko, Finsko, Dánsko a Švédsko v nedávné době obdrželi stížnosti eh, které dostala komise za neuplatňování stávající legislativy. Je důležité, abychom podrobně situaci proskoumali. Já to vidím tak, že nejlepší způsob, jak pokročit, je v rámci směrnice umožnit, aby členské státy měly více možností výjimek pro charitativní sektor. bylo by možné mít všeobecnou výjimku pro dobročinné organizace z těch pravidel DPH. Musíme samozřejmě být velmi obezřetní, když zavádíme do směrnice výjimky. Mělo, proto právě by měly mít členské státy větší prostor. Obecně výjimky pro takové organizace, osvobození pro eh, dobročinné organizace je skvělá zpráva pro občanskou společnost. Občanská společnost, která je dobře zorganizovaná, to je něco, co, čím se může společnost pěšnit. Já jsem již od 14 let působím v dobročinném sektoru, teď pořád ještě v Gotembergu, eh, v organizaci, kde je asi 600 lidí. Je tam místní eh, orgán, který má jenom málo lidí a přitom je tam eh, charitativní organizace, která se zabývá lidmi již od raného věku a umožňuje jim, aby měli přístup k tělovýchově, k gymnastice nebo k jiným aktivitám. A já si proto myslím, že taková organizace by měla být vnímána jako plus, jako zdroj. A nemělo by být příliš těžké sformulovat takovou výjimku způsobem, aby to nedeformovalo hospodářskou soutěž. Tyto charitativní organizace jsou opravdu organizace, které působí v malém. Není tu řeč o žádné obchodní aktivitě. Možná by to nějak nezvýšilo jejich příjmy, ale zjednodušilo by to jejich administrativní zátěž. Čili lidé, kteří působí v neziskovém sektoru, kteří se snaží někomu pomáhat. jsou velmi důležití a je dobrý důvod k tomu, abychom se zabývali tím, co se dá v této oblasti dělat a já doufám, že najdeme rozumné, racionální řešení, které by aktivity tohoto druhu podporovalo. Tyto aktivity jsou důležité pro společnost, pomáhá mladým lidem najít správný směr v raném věku. Děkuji, Sean Paul. Děkuji vám. Paní předsedkyně, dovolte, abych nejprve vyzdvihl vynikající práci našeho kolegy Kasy. A je vidět, že skutečně velice bedlivě pracoval na svých návrzích. Dovolte, abych učinil dvě či tři poznámky. První poznámka. Nelze ztrácet ze zřetele dvě záležitosti v oblasti DPH. Za prvé DPH je daně, daň, kterou platí koneční zákaz spotřebitelé. To znamená ti, kteří vlastně jsou příjemci služeb. A e, je to tedy, je to daň, která je neutrální vůči různým zprostředkovatelům a e, není směřována na další rozdělování či distribuci. Za druhé je to daň, co, která je jedinou opravdovou evropskou daní, kde každý stát eh, připustil určitou dávku harmonizace. A myslím si, že co se týče harmonizace pravidel DPH, nelze zapomenout na tento zásadní prvek a je třeba ehm, směřovat k co možná největší harmonizaci, ehm, možná i absolutní harmonizaci Eh, protože na to tady už upozornil kolega, co je účelem je zabránit daňovým únikům, daňovým podvodům, protože se jedná většinou o přeshraniční operace. Eh, myslím si tudíž, že tato aktualizace a modernizace DPH by neměla ztrácet ze zřetele, aby zůstala inteligentní evropskou daní, Eh, prostřednictvím k ní bychom měli zlepšit různé předpisy. Hovořilo se tady o výjimkách, eh, ale myslím si, že to by se mělo dělat co nejméně. DPH není žádným nástrojem pro upřednostňování různých združení. Já uznávám činnost dobrovolných združení, ale to rozhodně není, že by fungovaly na základě DPH, eh, protože tady jsou jiné možnosti zdaňování určitých typů podniků či združení a pak tady máme také rozlišování mezi takovými združeními, združování, které jsou neziskové opravdu. A to popsal vlastně náš kolega a potom je také eventuálně zneužívání v určitých eh, státech, jako například ve Francii, eh, protože oni provozují de facto obchodní činnosti. Čili tady je třeba eh, dávat pozor a já jsem si jistý, že pan Kazana umožní mít vynikající zprávu k tomuto tématu Eh, a to je nesmírně důležité. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. No more. Děkuji vám. Děkuji. Eh, jinak se nikdo další nehlásí do debaty. Eh, Davide, přejete si, aby komise k tomu řekla svoje. Ano. Takže pan Rapony. Děkuji vám. Dovolte mi, abych potrhl význam přispění Evropského parlamentu k této problematice. Myslím, že komise chtěla předložit zelenou knihu, zejména právě proto, aby získala možné příspěvky v rámci veřejné konzultace. A ty čtyři hlavní body budoucího systému DPH, tak tady myslím, že jsme poukázali na některé otázky týkající se například neutrality, ta je velice důležité, ano, bylo řečeno, že právě koncový spotřebitel platí DPH, ale v realitě, ve skutečnosti jsou eh, lidé často podrobeni určitému nedostatku neutrality a platí část DPH, čili v různých sektorech. A pokud jde o výjimky, osvobození, tak to je eh, záležitost, kterou opravdu musíme řešit. Od první směrnice v roce 77 eh, je tu snaha zbližování, více harmoni- harmonizace. Ale teď je otázka, jestli máme pokračovat dál v této cestě tímto směrem, anebo nechat více flexibility členským státům, samozřejmě za podmínky, že nedojde k narušení mezikomunitární soutěže. A pokud jde o systém původu, tak Tady jde o to, zda jsou podmínky plněny, jestli existuje reálná politická vůle uplatňovat systém země původu. Připomínám, že tento systém byl prosazován šest, šesti členskými státy již v roce 67 eh, a teď máme 27 států po 40 letech a tento eh, bod musí být je stále projednáván tentokrát se všemi členskými státy. A to není jenom něco, co se týká přijetí balíčku DPH, ale tímto balíčkem dochází eh, k danění směřujícímu k zemi spotřeby, to znamená zemi určení. To znamená, pokud jde o jednotné eh, místo kontaktní, tak to je něco, co by hodně zjednodušilo život provozovatelů, i když pokud jde o jeho praktické uplatnění, tak je to dosti složité. A Dále snížení eh, administrativní zátěže plátců daně, to je důležité, ale jak někteří upozornili, musíme zajistit také výběr DPH. Z tohoto důvodu musíme najít eh, řádnou rovnováhu mezi snižováním někdy nadbytečné zátěže a zároveň potřebou zajistit výběr. Zjednodušení ehm, komunitárních transakcí. To je jistě důležité. Někteří operátoři nám říkají, že je často skutečně jednodušší exportovat do třetí země, než provádět komunitární obchod, což mě dosti překvapuje a zaráží a měli bychom si klást otázku, zda je taková situace normální. Jinak pokud jde o výběr, tak většina členských států to napojují vlastně tu, tu DPH, to berou jako tomu bylo před 40 eh, lety. A možná bychom měli změnit způsob výběru DPH. A tím, že bychom využívali techn- moderní technologické infrastruktury. To je otázka, kterou bychom si měli ze střednědobého hlediska nepochybně klást. A dále, další otázka, na kterou pokázal pan zpravodaj, legislativní proces víte, že eh, v procesu legislativním, kdy se rozhoduje jednomyslností, tak eh, tedy nařízení je možná výhodnější než směrnice. Víte, že je to v článku 113 smlouvy. Ten neříká nic o právním základě, o tom prostředku, který bychom měli použít. To znamená, že nařízení by bylo naprosto možné místo směrnice. Ale eh, to zase pak spochybňuje některé body flexibility, které propagují jiní. Takže toto jsou základní otázky, které se tu nabízí v rámci zelené knihy a komise chce dostat jednoznačné odpovědi. Teď jsme ve fázi veřejné konzultace, obdrželi jsme asi 1600 odpovědí, 8000 stránek, které, bylo, které byly zasány komisi a komise do konce roku připraví sdělení, v kterém se bude říkat, jaké jsou prioritní oblasti, které bychom měli do budoucna dál rozvíjet. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Um, there's a rapporteur... Děkuji vám. E, přeje si zpravodaj ještě promluvit. Děkuji vám, kolegové, za milá slova a konstruktivní příspěvky e, k podstatě této zprávy. Chtěl bych se vyjádřit k tomu k vašim obavám, které jste vyjádřili. Pokud se týče příspěvku neziskových organizací, já jsem s vámi v plné shodě a pokud se týče toho, co řekl pan eh, Smith, eh, my máme tady několik, eh, v mém úřadu několik lidí se tam účastní práce, eh, kteří se tím zabývají a já očekávám, že tento prvek eh, zavedu do toho dosie. Pan Lambert, který tady dneska není, podobně jako pan Smith, mě k tomu něco zaslal a týká se to elektronických knih a principu neutrality jak jste si asi všimli, eh, elektronická kniha, tištěná kniha eh, mají eh, různé, spadají do různých daňových sazeb. A my tady říkáme, že zboží a služby podobného charakteru by měly spadat do stejné Eh, kategorie zdanění a já myslím, že to bude, to určitě tedy eh, ve zprávě promítne a já s vámi rád budu debatovat o různých alternativách, jak to vyjádřit. Eh, pokud se týče socialistů a demokratů, tedy kolegů z této skupiny, tak mě tedy těší, že vy jste pro ten princip země učení a souhlasím taky s tím, co zde píšete, pokud se týče podvodů v oblasti DPH a jsem klidně pro, abychom eh, radikálně formulovali příslušný odstavec, tak jsem to dostal tady ještě od pana Lamberta. Někteří z vás hovořili také o výjimkách. My neříkáme, že výjimky by měly být eh, úplně zrušeny, podle mě určité výjimky jsou v jednotlivých zemích považovány za velice důležité, takže já se těším na další spolupráci s vámi eh, a na vyjasňování formulací, pokud se týče výjimek. Tak já myslím, že to je momentálně všechno a já vám tady děkuji a těším se na spolupráci v příštích dnech a měsících. Děkuji vám. Takže další postup. Eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhu je 30. červen. Projednávat je budeme 31. Eh, srpna. Dále ve výboru budeme hlasovat v 19. září a v říjnu poté bude hlasování na plénu. Tak eh, my se e, za chvíli pustíme do slyšení, ale ještě dám slovo Werneru e, Langenovi, Langenovi, který tady nebyl, když jsem hovořila o e, rozhodnutí o trialogu. On nás tady seznámí s novinkami, které vyjednával. Musíme se rozhodnout, jak 5. budeme postupovat dále podstatě máme tři možnosti. První možnost je, že ukončíme kompletně první čtení a budeme čekat na radu. Druhá možnost je, že ukončíme práci nad legislativním textem, ale zřekneme se eh, závěrečného hlasování a budeme vyjednávat s radou. A třetí možnost je, že to uzavřeme a dohodneme se s radou Eh, na tom, že bychom mohli udělat nějaké předčasné druhé čtení. Eh, v, každém případě legislativa vyžaduje, aby rada předložila nějaký výsledek, protože e, zatím tedy za maďarského předsednictví k tomu nedošlo. Sice existovala debata o orientaci, ale podle toho, co vím, já jsem to ještě jednou kontroloval mezi začátkem našeho zasedání a teď a rada v tomto ohledu nic nepřijala, takže nevíme, kdy za polského předsednictví tento text bude e, nějakým způsobem doveden na radě k jednotnému výsledku. A otázkou je, jak bychom to měli připravit my. Máme ještě několik technických změn, které jsem zapracovává právnická služba, sem patří aktiv přenesené pravomoci a tak dále, ale to je normální. Potom máme některé pozměňovací návrhy, očekáváme tady ještě nějaké od kolegů. A Texty jsou ve všech jazycích k dispozici, pak, když jsem správně informován, dnes odpoledne mají být tedy k dispozici vše, všechny jazykové verze, nevím zda k, za, k začátku nebo až na konci našeho zasedání, ale bylo to tak přislíbeno. A otázka, kterou musíme rozhodnout teď, jde dvěma směry. Za prvé, Zda tedy výbor převezme změny právní služby, eh, jedna z nich je kritická a to je otázka, zda ESMA je jednou z uznávaných autorit, protože právnický služba, služba říká, že to stojí teprve v sekundárním právu, čili že to není tak. A já bych to rád podpořil. A Obě dvě další záležitosti jsou jednotné, pardon, jednoduché technické změny, které by náš výbor mohl snadno přijmout. Druhá otázka je, zda dojde k závěrečnému hlasování, ano či ne, a tady bych rád věděl, co si o tom myslíme. Ať už budeme provádět konečné hlasování či nikoliv, Early Second Reading Agreement by nám, by nám umožnil, abychom po letní přestávce, pakliže se rada dohodne na nějaké zásadní jednotné pozici, mohli zahájit vyjednávání s radou a mohli bychom ho také co možná nejdříve zakončit. To je otevřené a já bych vás rád požádal o váš názor. Protože cílem by mělo být, protože máme také určité lhuty, abychom přece jenom v říjnu do konce října na našem zasedání měli naši část jaksi vyřešenou, eh, aby se věci mohly pohnout dále. Jean-Paul. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže v první řadě samozřejmě, že sdílím tu Wernerovu analýzu, který odvedl skvělou práci této oblasti a podařilo se mu na výboru získat e, velkou většinu. Jak věci vidím? Já si myslím, že v této věci bychom neměli ztratit příliš času a měli, by, aby, měli bychom vyhovět požadavkům e, pravidel, které existují. To znamená, jsou tu dvě možnosti. Buď bychom hlasovali odděleně v červenci a nechali bychom otevřenou tu možnost rady v prvním, eh, dohody s radou v prvním čtení. A toto řešení již eh, má precedent, jak víte, a mohlo by být zajímavé v případě, kdy jsme se ještě nedohodli a kdy text, který velkou většinou přijme parlament, může představovat určitý model, určitý příklad cestu, která by eh, eh, pro radu mohla být přijatelná nakonec. Třeba v oblasti platebních služeb, kdy se parlament dohodl v září roku 2006, rada teprve v dubnu 2007 a ten eh, text tehdy měl určitou, bylo proti němu určitá opozice v parlamentu, takže toto by mohlo být řešení dále bychom mohli to eh, odložit, to rozdělit, to hlasování eh, a vyčlenit z toho ty některé pozměňovací návrhy, o kterých se má ještě jednat. Ale já si myslím, že eh, toto je řešení, které by možná nebylo tak optimální. Já jsem si vědoma toho, že někteří stínoví zpravodajové tady nejsou. Já jsem stínovou zpravodajkou pro ALDE a já se připojuji k tomu, co řekl Jean-Paul, pokud jde o regulační očekávání a o to, že pravděpodobně bude jednodušší eh, zvolit tu variantu prvního čtení, tak abychom měli tu flexibilitu, eh, máme více trialogů, víte, jaké to je, když je těch trialogů více, ale spíš než abychom měli ten, byli vystaveni tomu tlaku druhého čtení. Ale já jsem si vědoma, že nám eh, tady chybí zpravodajové koordinátoři za socialisté, za socialisty, takže prosím, mohli bychom to rozhodnout v pondělí ve Štrasburku. Poté, co se nám podaří to ještě více prokonzultovat interně mezi námi. Každopádně bylo dobré, že jste měli tuto možnost nás o tom informovat. Omlouvám se, že nechávám čekat ty, kdo se sem dostavili na veřejné slyšení eh, týkající se eh, v globální ekonomické zprávy. A toto téma je nepochybně velice důležité, velice významné, ale jsou tu některé otázky související právě s ekonomickou zprávou, které si eh, vyžadují moji přítomnost a já tudíž předám slovo místo předsedovi. A ten bude předsedat průběhu tohoto slyšení. Welcome to the public hearing on, on uh, the global economic governance. Vítám vás eh, na veřejném slyšení eh, o světové ekonomické vládě. my si dnes eh, vyslechneme skupinu expertů, vyslechneme si Vyslechneme si několik expertů a v kontextu toho, co se skutečně děje, je to velice relevantní slyšení a my se velice, velice těšíme na názory, které tady zazní a mezi hlavní priority, o kterých bude řeč, patří momentální globální nerovnováha a její náprava, eh, ceny a cenové bubliny, ceny aktiv a cenové bubliny. A eh, de facto budeme se bavit o tom, po čem všichni voláme, o roli eh, mezinárodního systému eh, měnového a podobně a eh, bude nás zajímat také role Evropské unie v celé záležitosti. Eh, samozřejmě také nás bude zajímat to, čeho chce dosáhnout francouzské předsednictví G20. Pan Pierre Žaje, který bude naším prvním přispěvatelem, je generálním ředitelem pro mezinárodní vztahy a výzkum francouzské centrální banky a promluví zároveň jménem předsednictví G20. Ale eh, my se máme ještě další řečníky, pan Rudolf Blaví za IMF, který tady nahrazuje pana Boše. A dáme mu slovo jako prvnímu na sedm minut. Poté tedy promluví eh, další řečníci a úplně nakonec bude prostor pro vaše otázky. Děkuji vám, dobré odpoledne. Mezinárodní měnový fond je velice rád, že se zde může zapojovat a že zde můžeme před vámi eh, prezentovat eh, svá pohledy na velice důležité věci, aktuální věci, vzhledem, tedy včetně našich eh, revizi politiky a zejména eh, revize eh, té správní, té vedoucí filozofie v rámci MMF. Já mm, jsem mm, předpokládal, že se eh, zástupce Mezinárodního měnového fondu eh, bude zabývat širším kontextem, ale já to můžu tedy udělat eh, částečně také. Pokud se týče způsobu fungování MMF, tak v poslední době se podařilo leda z čeho dosáhnout a já vlastně začnu touto problematikou. MMF to je instituce, která se zodpovídá vládám. Jeho způsob řízení eh, se stává ze tří orgánů. Je to tady ta eh, správ, správní rada ředitelů, dále máme eh, mezinárodní výbor měnový a finanční, tam zase dají guvernéři členských eh, zemí, tedy centrální bank členských zemí, a pak je tam je exekutivní rada. Eh, vlády jsou reprezentovány podle jejich kvót a podle jejich podílu a to je důležité kritérium, které má tři eh, důsledky. Za prvé výše příspěvků jednotlivých zemí do kapitál MF Eh, za druhé je eh, to eh, výška možný úvěru od MMF pro tuto zemi a za třetí je to hlaso, tady hlas, síla hlasu. V posledních dvou letech jsme se soustředili na reformu kvót a loni v polovině prosince se podařilo prolomit zamezlou situaci, která takto trvala eh, zhruba 10 let. Podařilo se dočí, dosáhnout průlomu na dvou frontách. Jednak se podařilo zdvojnásobit kvóty v MMF na 760 miliard dolarů a to bylo důležité. Bylo důležité dát MMF eh, takové prostředky, které mu umožní dosahovat eh, cílů, rozvojových cílů především. A dále šlo o úpravu jednotlivých kvót a hlasovacího práva v rámci instituce. Tato úprava eh, vlastně vyplynula z závazku závazku eh, G20, která se tady zavázala, že 5% ze svých kvot, eh, že se jich zdá proto, aby mohlo dohlit k vyvážení eh, těchto kvot zejména ve prospěch emerging markets. MMF toto více než splnil a těch hlasovacích práv eh, přesunul zhruba 6% od eh, nejrozvinutějších zemí k emerging trhu a eh, rozvojovým trhům. Jak to prakticky fungovalo? Jedna třetina členů MMF získává větší kvóty a týká se to BRIC zemí, přičemž Čína se stává třetím největším podílníkem MMF a dále ten rozdíl mezi emerging markets a vyspělými ekonomikami se přiblížil eh, v rovnováze 50 na 50. To znamenalo snížení eh, hlasovacích práv po řadu zemí a to se týkalo zejména zemí evropských, které přišli o 3,1 své hlasovací síly v rámci této reformy. Takže toto je dohoda, které bylo dosaženo v prosinci. A teď je třeba pokračovat dále. To znamená, musí to vstoupit v platnost a to znamená, že eh, bude třeba eh, dosáhnout příslušné míry ratifikace v jednotlivých eh, zemích. Eh, například ta předchozí reforma z roku 2008, ta, tam tehdy trvalo dva roky, než se ji podařilo ratifikovat, vést v život. Snad to tentokrát bude rychleji. Dále pro Evropu to znamená, že do roku 2012 eh, se budou muset stáhnout ze dvou míst na MMF a tato dvě místa budou rozdělána mezi emerging markets. To je záležitost, která se musí nějakým způsobem realizovat a to znamená, že evropské země budou mít příležitost uvažovat o tom, jak Eh, být více slyšeni na MMF. Do eh, roku 2014 by mělo dojít eh, k úpravě kvót. Opět by měla být takto posílená pozice emerging markets. co to vlastně znamená. Je, jde o lepší zastoupení eh, těch zemí, které se rychleji rozvíjí, aby to zastoupení bylo vyváženější globálně. A to je klíčové pro zachování legitimity MMF. Eh, týká se to samozřejmě nejenom eh, členů MMF, ale jsou tady ještě další důležité věci. Já se budu soustředovat na tři z nich. Eh, jedna z lekcí, které jsme si odnesli z krize, je to, že je jasné, že nám chybělo Fórum pro ekonomickou koordinaci v době předkrizové. To znamená, že v období těsně před krizi a během ní jsme si vyslechli eh, řadu eh, návrhů, které například eh, takových, že by měla existovat rada ministrů, která by měla mít jasnou exekutivní pravomoc také v rámci MMF. Někteří byli pro, někteří proti. Někteří říkali, že by to v podstatě mohlo oslabit dohled nad MMF, zejména nad Executive Board. A my jsme se tedy snažili to řešit tak, že se na to soustředíme v debatách na jednotlivých výborech MMF a MFC. Dále to souvisí také se širší otázkou eh, economic governance a interakce s vládami. Eh, šlo o to, aby se složení G20 sladilo s složením Rady MF, eh, protože je eh, řada zemí, která na G20 nezasedá a jak eh, příslušný výbor konstatuje ve své zprávě, toto by mohlo posílit hlas některých zemí. A další věc je Eh, otázka výboru eh, výkonného ředitele MMF. To je záležitost eh, nadcházejících dnů. tak víme, že ten výběrový proces, jak běží nyní, je ten nejtransparentnější vůbec. Máme zde dva kandidáty. Jeden je tedy pan Carstens z Mexika, což je zástupce Emerging Markets, a potom paní Lagarde z Francie. E, pokračuje to tedy dále a klíčovou otázkou bude, jak e, e, vyřešit tyto otázky na straně MMF a Světové banky. Čili to je úvodem všechno a já velice rád budu zodpovídat vaše otázky na této problematice. Děkuji vám, pane Blají. A jenom abychom teď probrali tedy pořadí řečníků. Pan Jay už tu je. A já myslím, že požádám pana Jayho, aby hovořil až na konci. Omlouvám se panu Hockmarkovi, který měl celé téma uvést. Ale dáme mu příležitost, aby vedl čas vyhrazený pro otázky a odpovědi. A nyní dostane slovo pan Pic. Mikrofon, prosíme. Děkuji. Děkuji vám za pozvání, za možnost přestoupit před tento výbor a diskutovat o této tak významné záležitosti. Dovolte mi z kraje pokázat na to, že podle mého systém evropské ekonomické zprávy, který má několik slabin, nicméně tento systém globální zprávy nám dobře posloužil v čase krize. Když jsme vstupovali do krize, tak bych řekl, že systém ztratil ovšem část své legitimity a mohli jsme třeba pochybovat o tom, jestli bude schopen čelit tak obrovskému šoku, který utrpěla světová ekonomika. Ale nestalo se. Systém fungoval tak, jak byl navržen, to znamená z lekcí, z poučení, které vyplynuly z 30. let. Takže to je něco, co se v krizi ukázalo, že prostřednictvím G20 a zvláště dubnového zasedání v Londýně v roce 2009 nepochybně se, podař, se nepochybně podařilo zajistit silnou reakci mezinárodního společenství a pokud jde o měnovou e, stránku věci, spolupráci s Světovou bankou a dalšími finančními institucemi. A pokud jde o obchod, tak míra protekcionismu byla nikoliv nulová, nicméně omezená. Takže to, co jsme si slibovali od e, systému globální zprávy, je svým způsobem určitá pojistka proti těm velkým chybám, kterých jsme se dopustila návratu do 30. let. Nicméně je zřejmé, že dokonce už před krizí ten systém, který byl nastaven po druhé světové válce, Bretton Woodské instituce GAT, a to, co se pak stalo VTO, že tento systém byl eh, vystaven velkým zkouškám. Dva příklady. Mezinárodní měnový systém a systém obchodu. Je zřejmé, že od selhání Bretton Woodského systému v 70. letech se nacházíme v prostředí, kterému mnozí říkají nesystémové, nesystém. A pokud jde o obchod, tak i když VTO fungovalo dobře a máme globální obchodní systém, tak to, že Doha postupuje, abych to řekl tak eufemisticky, velmi pomalu, je jasně známkou problému. Z čeho ty problémy plynou v oblasti mezměnového systému a VTO? Máme tu určité symptomy a jsou to symptomy, symptomy toho, že světová ekonomika se výrazně vyvinula od doby, kdy byl tento systém nastaven po druhé světové válce. Jedně, jedním, eh, jednou z těch věcí, které se změnily, eh, je něco, co se dělo na americké straně. Americká ekonomického i politického hlediska od 80. let již není tím, čím byla v době vzniku těchto institucí. Zároveň nové ekonomiky, mezi nimiž hlavní je Čína, hrají roli, která byla ještě před 20 či 30 lety naprosto nepředstavitelná. Je potřeba, abychom nezapomínali, zvláště v Evropě, že takřka náhodou, když vzniklo Evropské společenství, koncem 50. začátkem 60. let, že takřka náhodou to odpovídalo tehdy nejnižšímu podílu Číny a, ekonomi, Číny a Indie na světové ekonomice v celé historii. 20. století bylo skutečně jakousi eh, historickou takřka schodou okolností, kdy vznikaly ty instituce ve velmi mimořádném kontextu. A teď jsme svědkem návratu těchto ekonomik. A to znamená, že globální finanční instituce musí být reformovány a role těchto zemí musí být uznána. A to je v souladu s tím, co jsme právě slyšeli od měnového fondu. Teď mi dovolte, abych se přesunul k evropské perspektivě. Takže z evropské perspektivy existuje jasná vůle Evropy hrát důležitou roli v ekonomické správě. Už jen proto, že Evropská unie sama o sobě je multilaterální a to znamená, že používá de facto tyto multilaterální instituce a dívá se na ně pozitivně, protože sdílíme stejnou filozofii základní. Ovšem zároveň, jak jsem také napsal v, jedné, v jednom svém díle před několika lety, Evropa je fragmentární mocnost, která má mnoho slabin. Samozřejmě s výjimkou obchodu, mezinárodního, kdy Evropská unie hovoří jedním hlasem v rámci VTO. A kromě toho, jak jsme teď právě slyšeli o MMF, evropské země z historických důvodů jsou nadměrně zastoupeny v Woodských institucích. A v posledních dvou minutách, které doufám ještě mám, mi dovolte doplnit ještě pár slov o zprávě, kterou jsme s kolegy v Bruglu a v CEPI právě eh, dopracovali, dodělali s, ve spolupráci s DG ECFIN, pro DG ECFIN, kde se zabýváme mezinárodním měnovým systémem částečně z evropského úhlu pohledu. A rozbíráme tam tři scénáře, to, co by se mohlo v budoucnosti měnového systému stát – příštích 10 až 20 letech a vidíme tam tři scénáře. Prvnímu scénáři říkáme napravení a zlepšení stávajícího systému. Což by představovalo že jim spíše evoluční změnu. Čili ten systém tak, jak je, se ne, tento nesystém s dominantní rolí dolaru, akorát by, jenže bychom se snažili napravit některé jeho nedostatky, ale v zásadě bychom zůstali u tohoto systému a postupovali pouze dílčími reformami. Další scénář by bylo přejít k multipolárnímu systému. Ovšem multipolárnímu systému, který bude vybudován kolem dvou až tří hlavních měn. Samozřejmě pořád dolar a kromě dolaru euro a čínský čínský yuan. To je tedy multipolární. Pořád je to multipolární, ale de facto těch polů by tam nebylo mnoho. Pak je ještě bipolární, kde by byl dolar a renminbi. A pak alternativa tripolárního systému dolar, euro, renminbi. A třetí scénář by byl skutečně multilaterální systém, vlastně svým způsobem návrat k Bretton Woods, nebo dokonce ještě k, raným, eh, eh, k rané fázi Bretton Woods, skutečný multilaterální měnový systém, kde ústřední roli by měly SDR. Čili ne multipolární, ale multilaterální systém. Který z těchto scénářů je nejpravděpodobnější? Když se nad tím zamyslíme, a to, to řeknu na závěr, tak se zároveň zamýšlíme nad tím, co se bude dít, jak uvnitř Evropy, tak mimo Evropy. Mé přesvědčení je, že když se díváme na interakci mezi Evropou a globální ekonomikou v rámci institucí globální zprávy, musíme si uvědomit, jaký je vývoj globální ekonomiky, co se děje ve Spojených státech, Číně a jinde, ale také musíme sledovat, co se děje uvnitř Evropy, jaká je naše kapacita, naše schopnost se zorganizovat. A my se domníváme, a teď, teď hovoříme spíš o eurozóně v podstatě, v závislosti na tom, jak vyřešíme stávající krizi ekonomicky a z hlediska řízení, z hlediska zprávy, tak na základě toho a podle toho, jak to vyřešíme, může být euro v tom multipolárním scénáři, scénáři 2. To neznamená, že by to byl nejvíc žádoucí scénář. Nejlepší by byl nejvíc žádoucí by byl ten multilaterální systém, který je ale nejtěžší z hlediska realizace. Ale v tom multipolárním systému vnímáme riziko. Riziko, že by euro nebylo jedním z těch pólů, pokud se nám nepodaří si eh, udělat pořádek v, našim, v našich vlastních ekonomikách. Děkuji vám, pane Sapíre. A nyní dám slovo panu Jakubu Kierkegaardovi. Děkuji Já oceňuji tu možnost. Já eh, jsem rád, že tady mohu být s vámi a eh, budu se zabývat otázkou E20, MMF a role Evropy. tak jak eh, pokračuje zotavení z krize, přičemž emerging economy se rostl zhruba třikrát rychleji než eh, země eh, rozvinuté. Eh, je vidět, že úprava řízení globální ekonomiky je čím dál tím naléhavější úkol. Je třeba, aby se budoucí růst opíral také o to, že z dosud nedostatečně zastoupené ekonomiky budou mít silnější hlas. G20 je hlavním fórem pro naši mezinárodní ekonomickou spolupráci a to byl takový ten počáteční krok ke skutečně globálnímu řízení ekonomiky, eh, včetně udržitelného začlení také emerging economies. Nicméně, eh, vzhledem k tomu, že G20 hrála roli na začátku krize v roce 2008 a 2009, pak schopnost eh, eh, G20 zlepšovat postupně ekonomickou, ekonomické vládnutí je poněkud pochybné. Eh, bohužel ekonomická agenda podléhá výkyvům podle eh, rotujícího předsednictví a to není dobré. Vzhledem k tomu, že nemáme makroekonomický konsensus eh, na formátu G2, formát summitu a pouze dobrovolná spolupráce Eh, nijak nezavazuje členy API své domácí politiky eh, slaďovaly s globálními standardy. A to znamená, že G20 eh, asi těžko bude moci podpořit svůj vyhlášený gol, kterým je silná rovnováha, držitelná rovnováha. Eh, hodnota, eh, ekonomická hodnota G20 eh, v podstatě je pouze jakousi hodnotou latenního fóra, které se může začít scházet v okamžiku, kdy nastane globální krize a kde je možno koordinovat reakce. Základní úkol G20 by mělo být posilování eh, současných stávajících eh, institucí, globálně například MMS, Světová eh, banka, OECD a podobně. Aby ovšem bylo dosáženo skutečného pokroku na úrovni G20, je třeba, aby evropská politika překonala tendenci, aby se hlavní a důležitá témata eh, zakrývala a ustupovala tématům odružným. Za druhé, je třeba, aby evropští politici eh, tlačili G20, G20 eh, a MF k tomu, aby se opravdu koordinovala ekonomika na globální úrovni. Je třeba Eh, koordinovat domácí politiky, včetně, eh, včetně evropských. Eh, pokud se týče MMF, globální finanční krize potvrdila jeho postavení jako té nejdůležitější globálně ekonomické instituce. Dá se říci, že posílení jeho vnitřních struktur je mimořádně důležité a velice důležitou úlohu zde sehrává Evropa Vzhledem k tomu, že Evropa je eh, ustupující části globální ekonomiky, je třeba, aby uznala, eh, aby eh, uznala roli MMF a dalších stávajících institucí a měla by bránit vzniku nových typů institucí, které by vznikaly v jiných částech světa. E, udržení těchto globálních institucí a jejich současný typ fungování. V tom Evropa zatím sehrávala daleko vyšší roli, větší roli, než jak by odpovídalo evropské ekonomické váze. Je tedy důležité, aby Evropa si udržela současnou míru zastoupení na MMF a dalších ekonomických institucích. Je tedy v zájmu EU, aby se eh, velice pečlivě uskutečnil přesun hlasovacích práv, o kterých jsme tady už hovořili. A za druhé, aby se nadále zlepšovala eh, lepší externí eh, reprezentace eura a také směrem k tomu, aby eurozóna měla svoji jasně reprezentaci, tak to je velice důležitá věc. Taková to eh, takovýto postup by určitě vedl k větší konsolidaci také se zeměmi, eh, které v Evropě nepoužívají euro. A dále je jasné, že Evropa má silný zájem na tom, aby se eh, vytvořil otevřený výběr eh, výběr funkcionářů MF eh, podle otevřených principů. A to je velice důležité, tak aby byly zastoupeny všechny regiony. Evropa má jasnou konstruktivní roli k tomu, aby podporovala svého vlastního kandidáta, poněvadž to je v pořádku a neznamená to, že by, eh, že by bylo špatně, eh, pokud po sobě následují dva eh, šéfové MMF, kteří pochází ze stejného regionu. To jsou věci, které je třeba prosazovat. Já vám děkuji za příležitost hovořit před vaším výborem a jsem připraven odpovídat na otázky. Mr. Kierkegaard. Děkujeme, pane Kierkegaard. Takže první řečník nás informoval o stávající situaci v rámci MMF. Další se zabýval mezinárodním měnovým systémem a částečně mezinárodním obchodním systémem a zvažoval některé scénáře toho, jak by se dalo reformovat. A třetí řečník hovořil přímo G20 a roli Evropy v rámci G20 a v rámci MMF. A nyní dáme slovo Pieru Žaje, který je generálním ředitelem eh, výzkumu v, v, v rámci Bank, eh, Bank de France a je tady za předsednictví G20. -ky. Takže my si s radostí vyslechneme váš příspěvek. G20 je mezinárodním fórem, evidentně. Vzhledem k tomu, že předsednictví je nyní ve francouzských rukou, budu hovořit vlastním jazykem, svou mateštinou. Ale samozřejmě, že mohu zodpovědět na to dotazy anglicky i francouzsky, takže Dovolte, abych vám poděkoval za to, že vám mohu velice rychle představit francouzské předsednictví. Prakticky se nacházíme čtyři, pět měsícem před summitem v Cannes, který by měl skutečně eh, dodat jasné klíčové práce. Teď jsme v té fázi přípravy. Rád bych eh, řekl, že naše předsednictví pokračuje v tom, co bylo uděláno a G20 nebyla vytvořena 2008, i když tehdy eh, mě přijala novou dimenzi, ale ona vznikla eh, za iniciativy G 17 eh, a to bylo vlastně z iniciativy Kanady, aby se lépe skloubily snahy rozvinutých zemí a rozvojových zemích. A myslím si, že i proto je důležité eh, vzpomenout si, že G20 eh, je eh, politicky důležitá proto, že šéfové státu a vlád se setkávají v tomto rámci. Když se podíváme na vývoj nejrůznějších summitů, ať to byl ve Washingtonu 2008, což byl takový krysový summit, nebo v Londýně, to byl summit, který se zásadně věnoval otázkám finančních regulací, summit v Pittsburghu, Vlastně, který byl zajímavý eh, v tom ohledu, že skutečně eh, G20 se stalo prvním fórem pro ty nejdůležitější otázky. Summit v Torontu, eh, kde došlo k velké angažovanosti co do makroekonomických aspektů a v Seul pod korejským předsednictvím summit, který určitým způsobem znamená završení určitého cyklu, který umožnil ukončit jeden cyklus a dát impulzy dalšího plánu, který jsme, a tyto impulzy jsme převzali. Eh, francouzské předsednictví bylo převzato 2010 v únoru a my jsme vzali, si dali především předsevzali čtyři body. První základní bod je pokračovat v tom, co již učinila předešlá předsednictví, zejména korejské předsednictví. Znamenalo to pokračovat v pracích na podpoře růstu, trvalého, udržitelného a vyrovnaného růstu. A možná, že jsme trošku podcenili inovace v oblasti makroekonomiky a spolupráce, mezinárodní spolupráce nad makroekonomickými obory. Tady se také určitá technokratická hlediska, ale je to také vlastně poprvé, kdy státy se angažují nejenom v dlouhodobých, ale i ve střednědobých opatřeních a nejenom co do otázky finančně politické, Eh, oblasti, ale i v oblasti strukturální. Čili to je velice důležitý prvek, který znamenal určitou inovaci. Další inovace bylo hledat rovněž eh, možnosti, jak čelit budoucnosti, v možnosti střednědobých eh, před stav a předvídání situace, aby tady došlo k větší komplementaritě mezi rolí G20 a IMF a dalšími mezinárodními institucemi. A e, samozřejmě od doby, kdy byl summit v Cannes, stojíme ve vzájemném procesu, to znamená v procesu vzájemného hodnocení a to dá příležitost většině států a zejména těm sedmi států, které byly identifikovány jako předmět e, e, důležité rovnováhy, abychom tedy předložili opatření, které umožní účastnit se takových kolektivních projektů pro trvale udržitelný a vyrovnaný růst. Už jsme se snažili prostě předložit různé podklady a snažili bychom se tady skloubit, eh, snažíme se tady skloubit koherentní prvky a pod, na, navázat na to, co udělalo korejské předsednictví, to znamená zejména o aspekty finanční bezpečnosti, finanční jistoty, abychom předvídali sudden stop, nějaké ty propady či přerušení, zejména pro rozvojové státy, eh, které mají ještě větší potíže čili takovýmto situacím. To znamená, abychom ehm, zabránili eh, zlomům ve vývoji analýzy, které byly učiněny eh, v rámci finančních nástrojů, ale také jiné typy nástrojů. Byly k tomu použity eh, specifické mm, nástroje, ale také bilaterální jednání s EBC, s Evropskou centrální bankou a s dalšími institucemi, abychom mohli mm, globálně se zamýšlet nad otázkou globální likvidity eh, z optiky, která nám umožní, která umožní světové ekonomice nejenom čelit krizi jako takové, ale být neustále eh, skutečně informováni o aktuálním stavu informací a skutečně čelit a mít preventivní opatření pro případy Eh, zejména efektivní finanční nástroje, to je rozhodně důležité téma současné agendy. To znamená, jaký typ dohod můžeme mít v globálním ohledu, v mezinárodním ohledu, abychom se mohli domluvit na určitém kolektivním režimu, který by nám omezil určitá restriktivní uh, opatření eh, v oblasti pohybu kapitálu. A to je tedy mm, předmět, který nachází velice málo konsenzu. Eh, samozřejmě máme tady státy, které jsou na tom hůř v likviditě a jiné, které jsou na tom líp. Když si vezmeme například země, eh, které eventuálně chtějí zrealizovat určitá opatření, spíše co se spíše ty rozvojové státy než rozvinuté země, které eh, jsou ve hře. A rozhodně to je tedy téma, které velice obtížně nachází konsensus. A snad se nám podaří eh, nalézt odpovídající řešení. Co se týče aspektu finanční regulace, eh, zjednodušeně bych řekl, že hlavním cílem francouzského předsednictví bude jaksi kolektivním způsobem čelit této otázce a abychom omezili specifickým jednostranným opatřením. Abychom tady nevytvářeli žádné precedenty a proto vytváření nových závazků v oblasti pohybu kapitálu a samozřejmě pokračovat ve všech státech v oblasti judikatury. A poslední předmět se týká surovin. E, to je předmět, kde nikdo nenamítá, že nic proti tomu, že by to nebyl snad důležitý předmět naší pozornosti, ale víte, že trhy surovinové e, e, tady jí takovou transparentnost, kterou bychom chtěli a nemáme dost prostředků pro to, abychom lépe regulovali tento trh se surovinami, kde vidíme velkou volatilitu cen. Ale musíme najít opatření, abychom tuto volatilitu mohli alespoň umenšit. G20 Eh, musí tedy přispět eh, k té globální zprávě věcí veřejných. Já mám rád ten termín eh, v angličtině, protože velice dobře ukazuje, že to je vlastně dodatečné opatření v procesu, který pokračuje a na kterém například IMF už pracovalo. Rád bych připomněl, že to je spíše větší komplementarita než nějaké nahrazování něčeho, co již bylo. A tady je skutečně velice aktivní role IMF v tomto ohledu makroekonomických prvků. Tady prostě je framework pro to, abychom měli trvale udržitelný růst a vyrovnaný růst. A je třeba, abychom měli skutečně koherentní postupy a abychom rozvinuli, vyvinuli taková opatření, která poslouží ke, kvantifiková, k lepšímu odhadu kvantifikováního dopadu jednotlivých ehm, oblastí. A myslím si, že i IMF tady bude hrát velice důležitou roli. Samozřejmě tady máme určitý počet otázek, které tu máme. IMF a pardon, G20 bylo vynikajícím nástrojem v období války, ale otázkou je, zda to bude stejně dobrý a účinný nástroj v, období míru. Čili otázka legitimity G20 tady zaznívá eh, zejména z určitých států. Rád bych připomněl, že G20 eh, představuje 85 HDP ve světě. A určitý počet zástupců světové ekonomiky eh, jsou přizváváni pravidelně eh, například Africká unie se účastní pravidelně, nebo také zástupci Asie. Potom, co se týče accountability, Eh, chápu, že tady nebyla dostatečná odpovědnost dříve a to bude opravdovým testem eh, makroekonomické spolupráce v rámci toho frameworku, který jsem tady před chvilkou eh, zmínil. Zda skutečně státy budou i v dobách míru angažovány proto, aby se mohly dohodnout na tom, že se zmobilizují patřičné politicko-finanční nástroje, které spíše podléhají eh, subsidiaritě a myslím si, že třeba, aby tady došlo k podrobnému vzájemnému pochopení při rozvíjení těchto opatření. A máme tady výzvu v pokračování. Otázka je, že ten systém stroj, trojky s předsednictvím mm, zda by tedy tato spolupráce mohla pokračovat i nadále, zda je efektivní či ne, e, protože v současné době tady nemáme žádný konsensus, e, není to, a teď si dovolím osobní poznámku, já si nejsem tak jistý, že se nám pomůže v tak eh, složitém organismu, mm, kde se koná celá řada mezinárodních for, nalézt skutečně opravdovou dohodu, ale to uvidíme. Much, Děkuji vám, pane Žaje. Eh, vy jste tady toho zmínil spoustu a já tedy eh, věřím, že Pan Hokmark vám eh, se k tomu vyjádří z hlediska Evropského parlamentu a naší zprávy. Já se tady ještě jedno omlouvám, pane Hokmarku, eh, za to, že jste neměl dříve čas, respektive nedostal jste čas na úvod, ale eh, myslím, že teď si to budete moci jako zpravodaj vynahradit. Děkuji, pane předsedající. tak eh, to je takové široké, vlastně globální tématika. To je eh, tady tím hlavním eh, hlavní věcí je to, co tady zmínili všichni a co se tady neustále obavu, objevuje, a to jsou ty emerging economies. Pokud by tyto vznikající ekonomiky, objevující se ekonomiky opravdu byly v tom procesu objevování se, tak eh, by to bylo jednodušší, ale oni už jsou tady. A eh, já možná eh, bych řekl, že ten pojem emerging economies je takový trošku zastaralý z minulosti. A de facto samozřejmě, pokud oni teprve vznikají, teprve se objevují, Eh, tak eh, to by pro nás bylo dobré, poněvadž by byli ještě daleko vzadu za námi. Jenomže eh, my jsme dnes už dosáhli úplně jiné rovnováhy. Kdyby teprve vznikaly, teprve se ustavovaly, pak by to ekonomika skutečně byla záležitostí západní Evropy a Spojených států a Stejně bychom měli potíže eh, se zvládání finančních trhů, nicméně ten problém by nebyl tak globální, jako je dneska. A určitě by tady nebyla taková vzájemná závislost mezi jednotlivými ekonomikami. Čili eh, fakt, že eh, tyto vznikající ekonomiky jsou de facto vzniklými ekonomikami, přítomnými ekonomikami, to je třeba Eh, brát v úvahu a eh, zahrnovat do všech těchto současných úvah. Je to jenom eh, pár desítek let, co se hovořilo pouze o G7, G8, možná G10, což tedy byla jiná část historie infrastruktury a poté jsme začali mluvit o skupině BRICS a to ti jsou dneska součástí G20. To znamená, že jakási světová koordinace globální organizace eh, je nyní důležitější než eh, dříve. Eh, my máme politické struktury velice podobné, také ekonomické struktury jsou stejné v tom novém světě jako v tom starém. A um, to už vlastně e, s těmito novými ekonomikami trošku přestává být pravda. A otázka je, nakolik potřebujeme a nakolik chceme světovou ekonomickou koordinaci. A te, na to je důležité se zaměřit, poněvadž e, pokud budeme chtít té toho eh, světového řízení, té global governments, dosáhnout eh, co nejvíc možné je, eh, pak je zde riziko, že se to nepodaří, poněvadž bychom to mohli také přehnat. Čili já myslím, že je tady velice důležité, abychom se bavili o tom, co je podstatné, co je důležité, co je to nejdůležitější pro zvládání této global governments. No a samozřejmě, že k tomu patří také to, abychom se vyrovnávali s mimořádnou nerovnováhou, s mimořádnými nerovnováhami. No a teď otázka je tedy, eh, co s tím udělat, ale samozřejmě to musí předcházet otázka, v čem je problém. Eh, poněvadž eh, hodně se v debatách objevuje to, abychom měli jakousi eh, optimální globální infrastrukturu, ale eh, málo už se zabýváme konkrétními problémy, co tím vlastně chceme řešit. Eh, otázky také měn a jejich konvertibilita a třeba například čínská měna by k tomu, to by bylo třeba trošku sladit, eh, zavést do toho problému. Samozřejmě ona dnes není konvertibilní, ale eh, bylo by zajímavé si eh, vyslechnout, jak se na konvertibilizaci dívají naši hosté. Pokud se týče Evropské unie, často se zajímá, zapomíná, když hovoříme o těchto globálních strukturách, že Největší světové ekonomiky už eh, nejsou ani eh, Spojené státy, ani Čína. Ona je to Evropa. Evropa je největší ekonomika, ačkoliv je to ekonomika velice fragmentovaná. A jak tedy dosáhnout toho, aby Evropská unie měla maximální vliv, to je zajímavá věc. Také bych byl rád, kdyby se hosté vyjádřili k problémy, které máme s jednotlivými institucemi. G20 to je realita, poněvadž ta se stává z největších ekonomik. Ale nemůžeme říct, že byla skutečně univerzální, nějak reprezentativní, formální, demokratická či transparentní. A to je také součást problematiky. Eh, jak říkal pan profesor Sapia a další jste. Eh, G20, té se dařilo poměrně dobře zvládat krizi, což je pravda, ale je tady s tím spojený zajímavý paradox. Eh, G20 se snažila také eh, zejména zabránit různým chybám, zejména protekcionismu. Nicméně nepodařilo se už příliš vytvořit strukturu rámec do budoucna. Ano, vyhnout se chybám ano, ale vytvořit novou strukturu, tak to už je daleko problematičtější. A také ta otázka, eh, otázka univerzality, reprezentativnosti, to ne, to je v podstatě taková nějaká eh, vytvořená, jakýmsi způsobem vytvořená struktura. A také by mě zajímalo, jak propojit eh, stávající struktury MMF a G20 a možná dalších institucí Poněvadž eh, když se podíváme na MMF, což je tedy eh, univerzální a reprezentativní instituce, tak proč nevyužít právě MMF eh, k dosažení transparentnosti společné struktury, zatímco G20 by hrála nadále svoji důležitou roli proto, čím je, že jsou to ty největší ekonomiky. Eh, já to dále nebudu, nebudu rozvádět. Eh, toto je vlastně ta globální problematika, bych tak řekl. Ano, děkuji, pane Hokmarku. Vidím, že jste eh, tady zmínil řadu bodů a já myslím, že tady kolegové také k tomu budou vznášet otázky. V této chvíli každý, kdo se přihlásí do diskuse, má nyní i eh, jednu či dvě minuty, eh, aby se vyjádřil eh, k jedné nebo dvěma otázkám. Není třeba, abyste se to snažili postihnout všichni celé. Takže možná pan Žaje jako první. Děkuji vám, pane předsedající. Pokud se týče otázky, co jsou to ty hlavní nerovnováhy. Ani eh, my jsme vlastně viděli eh, různé růsty cen eh, v posledním kvartálu a G20 na zasedání v únoru 2011, to bylo zasedání ministrů a guvernérů, tak zde se objevily určité skupiny indikátorů, které se obvykle používají pro posuzování různých nerovnovách a e, toho, co je třeba sledovat. A patřilo sem například veřejný deficit, veřejný zadlužení, to tež v soukromém sektoru a externí nerovnováha. A možná, že některé země e, třeba Čína eh, nechtěla používat takový pojem, jako je nerovnováha běžného účtu, čili hovořilo se spíše o externích eh, nerovnováhách a eh, zmenšení příjmů. A samozřejmě to ještě nemáme za sebou. I my de facto, pokud se omezíme pouze na tyto indikátory nezískáme úplný obrázek. A když se podíváme na jiné země, jako je třeba Indie, tak eh, tady určitě eh, tady eh, určitě máme faktory další, které budou omezovat růst. Třeba v Číně zase Eh, my máme určitou bublinu na trhu nemovitostí k bydlení, eh, což je dáno úvěrovou politikou. Eh, pak je tady otázka produktivita. Například v Japonsku zase máme vysoké veřejné zadlužení a tak dále. Čili to jsou všechno indikátory, které se zde určitým způsobem zohledňují. Ale my se vlastně teď díváme spíše na kratší horizont, ale je třeba eh, to rozšířit a prohloubit a vzít v úvahu také takové proměny, které se mění pouze v horizontu středně a dlouhodobém a je třeba přijmout příslušná opatření. K otázce čím eh, G20 přispívá eh, v porovnání s MMF, eh, respektive co G20 vlastně dělá zejména v krizi. Tak já si myslím, že tady máme jako příklad Washingtonský summit z roku 2008 a to je příklad toho, jak je dobré, že máme takový to eh, velice proaktivní přístup k věci, kdy je možné se velice rychle sejít a přijmout eh, opatření a eh, tím vlastně posílit schopnosti světa nacházet odpovědi na velmi naléhavá, naléhavé problémy. Děkuji, pan Rudy. Okay, so I'll, I'll try put... Já se pokusím zodpovědět na všechny položené dotazy, které spolu vzájemně souvisí v tom krátkém čase těch několika minut, které mám. Takže co nám může přinést globální zpráva? Prostřednictvím této otázky můžeme se podívat také na měnový systém, který je na pořadu jednání francouzského předsednictví. A k tomu se také váží otázka, jestli tady, tak říkajíc, neobjevujeme znovu Ameriku jedním z problémů MMF bylo, jak je to s těmi ministerskými závazky, jak eh, skutečně pokročit. Ale já si myslím, že prostřednictvím toho, co se teď děje, prostřednictvím G20, je tu určitá snaha eh, nabrat lepší, větší tempo. Je tu určitý pokrok. Problémy jsou, že nám chybí globální eh, mechanismus úpravy nerovnovách. Máme tady ten proces eh, G20 Map Process, máme tady tu takzvanou, ten takzvaný spillover report a také revidujeme proces monitorování. Chybí také rámec pro monitorování globálních kapitálových toků. To je něco, čeho se dotkl pan Žaje, ale my také poskytujeme určité vedení, pokud jde o zlepšení toho základního strategického rámce. Krize poukázala na to, že nemáme i žádný jasný mechanismus pro zajišťování likvidity na globální úrovni. A tady jsme eh, rovněž eh, přeskoumali půjčovací nástroje, abychom měli flexibilnější úvěrové prostředky a posunujeme se tudíž tímto směrem. A konečně měny, otázka měn přesouváme se k multipolárnímu systému, jak, jakým způsobem bychom eh, mohli zvládnout ten přechod. Tady je otázka z SDR, Special Drawing Rights, jestli by mohli SDR nějakým způsobem překlenout tento proces. To jsou tedy ty hlavní body. Každopádně, že se doplňuje, eh, jak říkal pan Žajek, to, co dělá MMF, se doplňuje s G20. -kou. A výzvou pro G20 je, aby dokázala, že je schopná být efektivní i v nekrizovém, pokrizovém období. Děkuji. Pan Sapir. Sapír říká, děkuji. Dovolte mi, abych navázal na předchozího řečníka. KG20, pokrize, v pokrizovém období, v normálnějším období. Buďme upřímní, nelze očekávat, že G20 bude mít stejný efektivní výstup v normální době jako v krizové době. To není realistické. I co, vš- co ovšem vidím pozitivní na G20? Člověk by si přál, aby G20 nebo něco podobného, protože jsou trochu problémy s legitimitou G20. Čili já ne, ne, že bych eh, byl nějak úplně věrný této myšlence G20. G7, G8, to bylo úplně zastaralé. Už před krizí. To bylo, to bylo až trapné já mám za ženu Intku a opravdu by bylo trošku trapné být na zasedání G7, 8, kde ti lidé, premiér Indie a Číny byli jaksi mimo, mimo hru, ale to bylo naprosto nerealistické. Teď se dostáváme do situace, kdy kolem stolu se stejným statusem jsou nové ekonomiky ro- a rozvíjející se ekonomiky a rozvinuté ekonomiky. To znamená dialog, je to proces. A já myslím, že to je něco, co se dá očekávat. Já nečekám, ale že teď, v, no, v normálních obdobích, z G20 vznikne nový systém. To myslím, že se nestane. Ale postupně prostřednictvím dialogu, a to je velice důležité, aby ty nové ekonomiky pochopily, že globální systém zprávy, na, který byl zaveden námi a Američany. Že potřebuje reform, být reformován, ale že má určitou hodnotu. Ale musí eh, k tomuto pochopení dospět sami, že se chtějí účastnit, že chtějí být plnými účastníky a postupně, pomaličku se dostaneme k reformovanému e, systému, ale nebude, to, nebude tu tedy snad žádná revoluce, ale spíš reformy ale reformy, o kterých si budou myslet, na které se budou dívat jako na férové a spravedlivé. Jinak to bude problematické. Potřebujeme systém, kdy budou všichni vidět, že se účastní změny těch pravidel, že se podílí na tom systému. To by byl skvělý úspěch. Ještě pan Kierkegaard. Děkuji. Jen velmi rychle mi dovolte znovu navázat na otázku rozdílu mezi krizovým obdobím, kdy samozřejmě agenda pro G20 se jaksi nastavuje sama, vyřešit krizi, to je jasné. A jak zmínil pan zpravodaj, jedna věc je řešit výsledky krize, další věc je mít opatření, která mají zabránit další krizi. A já si myslím, že bychom neměli ztrácet ze zřetele, že, jak jsem řekl ve, svých, eh, ve svém příspěvku, G20 zůstává nadále poměrně neformálním uskupením organizací a to považuji za její přednost, sílu. Ale také to znamená, že to, co může G20 dosáhnout v normálním období, je omezené. A dlouhodobá hodnota MMF může spočívat v tom, že dodá určitou politickou legitimitu a politickou vůli jednat u problémů, o kterých víme, na které již se poukázalo, ale možná ne dost jasně, ne dost silně, tak aby tyto problémy mohly být napraveny. A tady chci poukázat třeba na podhodnocení čínské měny. To je evidentně otázka, která má výrazné dopady na některé globální nerovnováhy. A já bych si dovolil říci, že na toto poukázala řada mezinárodních institucí, ale také je třeba podotknout, že do určité míry, i kdybychom se podívali na stávající statut MMF, já nemyslím, že by k tomu mohli zaujmout nějaký silnější postoj, ale základní je, že tento zdroj nerovnováhy se nezmění. Pokud nebude existovat přímo v Číně k tomu vůle. A, není nic, co může s tím udělat, ať už G20 nebo MMF. My jsme se tudíž snažili vymyslet určité scénáře, které by měly předejít dalším krizím. Potřebujeme ovšem určitou míru pokory ve vztahu k těmto situacím. Um. Ano, děkuji. Máme tu dva řečníky s otázkami Lize Ferrera a Catherine Stiller a po nich Peter Bex, který vede DG Ekven. Ale až po odpovědích na tyto otázky, takže Eliza. Um, I'd start by thanking all speakers. Tak já bych chtěla začít poděkováním eh, všem řečníkům za velice zajímavou prezentaci a mám dvě základní otázky. Tedy já hrají roli ďáblova advokáta, ale eh, ztrácíme dynamiku. Struktura vytvořená v Bretton Woods, která také byla vytvořena pro Eh, po krizi a ta už je nemoderní, to myslím všichni uznali. A jestliže bychom měli vybudovat eh, novou strukturu, která, která by eh, vyšla z této krizi, tak my jsme tady řekli, že určité změny probíhají na MMF, ale kromě toho je třeba se ptát po politické globální vůli vytvořit něco silnějšího. My vidíme, že eh, VTO se nikam nepohybuje, formální instituce už jsou zastaralé a nové instituce, které by se zabíraly důležitými věcmi jako FSB a G20, no tak ty jsou spíše neformální. Takže máme tedy potíž s tím, že se nám nedaří dávat dohromady tyto, dvě, ty, tyto dva typy struktur. Eh, nevím, nebo znamená to, že nevyužíváme příležitosti, jak to vlastně je. Pokud se týče eh, předsednictví G20, eh, chtěl bych se zeptat, mě by zajímalo, jak sledujete výsledky, úspěchy dosahování cílů, které máte na programu. Samozřejmě během krize to bylo nutné, ale během krize mnoho nebo většina těch důležitých věcí skutečně na programu byla, ale pak došlo k určitému útlumu, eh, zejména pokud se týče, eh, jak, o tom, jak moc se o tom mluvilo a politická vůla. to se týká ratingových agentů, zvládání krize, eh, Světová banka, Eh, dění na finančních trzích, eh, pokud se týče eh, produktů s vysoce spekulativní výnosy a tak dále, nebo daňové ráje. To já nevím, zpočátku o tom mluvil předseda, no, prezident Sarkozy, ale v podstatě jednu dobu se o tom hodně hovořilo a pak to tak nějak vybledlo, vyšumilo, čili mě by zajímalo, jaký je tam eh, monitoring, eh, nebo jsou to věci, které se budou zabí, eh, kterými se budou zabývat všechny instituce, že zdá se, že skutečně existují určité věci v tom veřejném povědomí, u kterých vidíme po nějakou dobu určitou, určitou hybnost a dynamiku, ale potom to končí ve ztracenu. Čili otázka je, nakolik se skutečně budeme chtít věnovat těm problémům, které jsou tak důležité. Tak eh, eh, Líza tady opět znesla řadu otázek a Mm, my teď čas eh, ještě máme, takže já bych vám dal teďka šanci odpovědět a potom ještě další otázky. Děkuji, pane předsedo, stručně. Pokud se týče MMF, eh, tak já myslím, že hlavním problémem je toto. Eh, my bychom se nemuseli bavit o tom mezinárodním monitorovacím finančním systému, Čili to je něco, eh, co by tedy mělo být eh, dobrým a plodným systémem, jenomže eh, bohužel některé země samozřejmě toho nemůžou tolik účastnit, poněvadž máme některé měny, které jsou volně směnitelné s volně plovoucím kurzem, jiné zase ne a to potom vede k nerovnováze v mezinárodních eh, rezervách a tak dále. Eh, čili ten mezinárodní eh, měnový systém, ten se zabývá zejména proto, aby země, které se plně nezapojují, tak aby měly incentivy aspoň tedy respektovat pravidla. A z tohoto důvodu musíme tyto pobídky budovat. Tady tento mechanismus eh, se snaží motivovat země k tomu, aby si vytvářely větší rezervy, poněvadž pokud eh, vědí, že jim to pomůže k likviditě a k řešení problémů v době krize, tak určitě se tomu nebudou bránit. No, eh, je to samozřejmě složitá problematika a eh, zároveň se musíme zabývat eh, proměnlivostí směrných kurzů, to zabezpečovací sítí pro finanční výkyvy a tak dále. Nicméně, eh, my jsme tady měli vlastně první eh, stádium eh, z Washingtonu 2008, který jsme museli řešit bezprostředně krizi, najít řešení a vytvořit, definovat program, který umožní určité využití prostředků z MMF, z toho ISF, a bazilejský výbor a tak dále. Toto se týkalo také otázky kapitálové přiměřenosti a příslušných omezení, eh, eh, což bylo rozhodnuto v roce 2010 a eh, bude se to implementovat nyní nebo v blízké budoucnosti. Čili toto jsou e, otázky, některé z nich ještě e, zůstávají. A e, předsednictví G20 se zavázalo velice silně implementovat všechno to, co bylo rozhodnuto v tom mechanismu stability. Já naváži na ten váš bod ohledně odpovědnosti. vidíme, že se realizuje celá řada nástrojů, jimiž se snažíme v rámci členů G20 AMMF zajistit, aby se účastnili, aby byl Kán. Měli jsme celou eh, řadu eh, zpráv, zpráva o odpovědnosti, které se zabývají tím, jak členové plní závazky, ke kterým se připojili. A to by mělo udělat jasno, pokud jde o plnění závazků. Budeme mít ještě další zprávy, zpráva na P, která bude hodnotit aktuálně implementaci toho rámce a dále zprávu o takzvanou o udržitelnosti, která bude ukazovat, jak si země stojí oproti té matrici těch globálních nerovnovách. A teď pokud jde o to, jestli ztrácíme tempo, to je spíše politická záležitost. Jistě, já bych si přál, aby to tempo zůstalo. To vidíme třeba v reformě finančního sektoru, kde ještě zbývá udělat hodně, třeba pokud jde o finanční dohled. A já doufám, že se to tempo úplně nestratí. Děkuji. Ano, děkuji, pan Sapir. Takže dva body. První se týká toho tempa. Když se podíváme nikoli na globální situaci, ale na situaci uvnitř Evropské unie, v eurozóně nebo v, euro, nebo v Evropské unii, tak i tady se dá říct, že ztrácíme rychlost. Čili aniž bych ještě hovořil o té globální úrovni, která má daleko slabší eh, rámec zprávy, než máme v Evropě, je jasné, že pokud se podíváme na finanční, bankovní krizi, kterou jsme prošli, tak ještě před eh, krizí státních dluhů a tím, než se tyto krize propojily, jsou, máme určité poučení, pokud jde o reformu, reformu finančního sektoru a já, já jsem poslední, kdo by říkal, že jsme nepokročili, ale vidím, kolik ještě musíme urazit cesty, jak hluboká byla ta krize a že ta reakce na ní nebyla adekvátní. Takže já si myslím, že to, co jste tady řekli, je určitě něco, co registruji, že ta reakce nebyla přiměřená rozsahu té krize, ale dokonce ani v Evropské unii se nám nepodařilo zatím dostatečně reagovat na tu výzvu. Za druhé, při pohledu na globální ekonomickou krizi musíme vnímat také celkový kontext toho, o čem se tu bavíme. Dotkli se toho i všichni předřečníci. To jest, k jakým změnám došlo v globální ekonomice ještě před krizí? Já myslím, že tady opravdu stojíme před zásadní výzvou ekonomik, které jsou v relativním úpadku, ať už je to Evropa nebo Spojené státy, obě tyto mocnosti jsou v relativním úvahu, eh, úpadku a pak země, která se znovu vrací, jako je Indie a Čína a některé další, to je zásadní výzva. A tu bychom měli i bez krize. A můj názor je, že krize do určité míry prohloubila všechny problémy, které už tady byly. Ne, že by je vytvořila, ale ty problémy, které už jsme měli předtím. Při třeba tomto posunu Mohu jakémsi mocenském posunu. Ještě před 10-20 lety, když jsme se dívali na roz, rozvinu, rozvojící se státy, tak jsme si říkali, tyto státy se nikdy nerozvinou s takovou demografií. Jedna z věcí, která je brzdí, jejich demografie. Ale teď, když oni vyřešili celou řadu ekonomických problémů, tak jejich demografie je najednou pozitivem. A my jsme tou starou stárnoucí částí světa. A někdy, když se ráno probudím a špatně se vyspím, tak vidím, že jdeme jaksi tou japonskou cestou. Bohatí, stárnoucí s obrovskými dluhy a velkými problémy. A nové státy, podívejte se na jejich míru zadlužení. V Japonsku, v Evropě, ve Spojených státech. A to už není situace jako po druhé světové válce, kdy jsme měli velký dluh, ale rychlým růstem se nám to rychle podařilo překonat. K tomu teď nedojde. Rychlý růst mít nebudeme. Můžeme reformovat, co chceme, a ty reformy jsou nezbytné, ale rychlý růst mít nebudeme. Vysokou inflaci mít nebudeme. A do toho máme stárnutí populace v Evropě. Víte, co to znamená stárnutí? To je hezké, krásné sociální systémy, mně se to líbí, ale musíme být schopni je zaplatit. Takže tato situace to není jednoduché. Není to jednoduché ani pro nás, ani pro Američany, ty mají své problémy, Japonsko má své problémy. A staré průmyslové země mají problémy, nové ekonomiky jsou v dobré formě zatím. A tady se nám opravdu hýbou ty tektonické desky. To jsou věci, které musíme čelit. Very quickly. Jenom velice Eh, rychlá odpověď. Eh, pokud se týče eh, to, té otázky ztráty tempa, tak my tady musíme mít na paměti hlavní cíle G20, a to je silný a vyrovnaný ekonomický růst. Já si myslím, že ten pokrok byl poměrně chabý, ale současně s tím, jak řekl můj předřečník, se podařilo dosáhnout hodně v oblasti eh, finanční stability na tomto orgánu a to tedy eh, bylo nejenom tento víkend, který se týkal nových kapitálových požadavků, ale máme tady také eh, dohodu, nebo přiblížíme se dohodě k globální účetních standardech a já myslím, že bychom eh, toto neměli zcela eh, ztrácet zřetele, i když v těch eh, nejzajímavějších věcech se nepohybujeme tak rychle, jak bychom chtěli. Jinak pokud se týče sledování e, úspěchu, tak já myslím, že tady má také smysl rozlišovat mezi tím, co já bych definoval jako klíčové úkoly, klíčové cíle MMF, co znamená ten ekonomický růst a tak dále. A potom ty ostatní věci, které, jak jsem řekl eh, úvodem, já si skutečně eh, myslím, že eh, toto je součástí toho, co dělá MMF a G20. Eh, třeba eh, kanadská, kanadské předsednictví eh, se nebo dalo na program malé střední podniky a její výzvy nebo rámec G20 a to jsou všechno věci, které jsme už ztratili se A Možná, že eh, další věci dá na, programu, na, na program současné předsednictví, to by mohlo být třeba cen komodit, ale eh, nevím, jestli ještě za půl roku si to bude někdo pamatovat. Čili my bychom tu agendu G20 neměli eh, příliš přetížit a to by potom mohlo bez tomu, že nebudeme dostatečně soustředěni. Takže myslím, že už tady nevidíme další, nebo ano, Katrin, dobře. Děkuji, pane předsedající, a děkuji také řečníkům. To je velice zajímavé dneska. Eh, chtěla bych se ptát, jestli ten současný finanční systém je bezpečnější než před krizi, nebo jestli je to pořád stejné. A jak to vidíte z budoucnosti eura? <laughs> um, okay, just to go ahead. There's no need for everybody, but um, if there are, whoever is interested, yeah. Tak já nevím, kdo má zájem odpovědět. Eh, velmi stručně. Pokud se týče bezpečnosti globálního finančního systému, já eh, patřím k těm, kteří mm, chválí eh, pokrok dosažený v oblasti kapitálu toho finančního stabil, stabilitního orgánu. Já si myslím, že Eh, tady ale můžeme dělat mnohem, mnohem více v této oblasti. A my jsme momentálně implementovali nebo budeme implementovat eh, vyšší kapitalové požadavky na systémové finanční instituce a já si určitě nemyslím, že eh, by to eliminovalo otázku too big to fail. Já vlastně to je taková eh, otázka, eh, nakolik tedy eh, se to zohledňovalo Bazily 2. Pokud se týče eura, já patřím tedy k těm, kteří velice pozitivně hodnotí to, co bylo dosaženo. Já jsem přesvědčen, že euro zůstane Eh, měnu všech 17 členů plus eh, postupně dalších, což ovšem neznamená, že by se eurozona musela nutně vyhnout eh, restrukturalizaci dluhu, ale to je něco jiného už. Dobře, než se tady dostaneme k druhému kolu. Pan Peter Berg byl šéfem direktorátu pro ekonomickou a finanční zvládání krize. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající. Vy jste tady měli velice širokou debatu, eh, eh, růst a tak dále, fungování MMF, eh, reforma finanční regulace, ale nehovořilo se tady o něčem, co podle mě by si zasloužilo debatu v tomto rámci. To byla otázka zastoupení EU já se samozřejmě nemohu vyjádřit ke všem tématům a proto bych se chtěl soustředit na to, co je klíčové pro tuto diskusi, a to je reforma mezinárodního měnového systému. Myslím si, že hlavním problémem tohoto systému je nedostatek mechanismů, které by reagovaly na globální ekonomické monetární krize. Za prvé potřebujeme aby makroekonomická politika, která je stabilní a dobrá, hrála podstatně důležitou roli. G20 musí splnit přísliby eh, z předchozího summitu s tím, že by směrné mechanismy, směrné kurzy měly být eh, více tržní. Také potřebujeme globální dohled makroekonomický a to by mělo platit pro G20 i MMF, abychom lépe se eh, vypořádali s přeléváním různých vlivů po celém světě. Za druhé, Evropská komise podporuje eh, práci předsednictví G20 eh, pokyny o, na pokynech o kapitálových tocích. Eh, mezi zdrojovými a přijímajícími zeměmi. My si myslíme, že eh, kapitalová kontrola to by mělo být úplně až to poslední řešení. A jak víte, Evropská unie má kapitálové účty plně eh, liberalizované a i globální ekonomice by toto prospělo. Třetí bod. Některé emerging market economies se Eh, tedy usilují o to, aby o jakousi internacionalizaci. A to je dobře. Eh, my bychom chtěli eh, podpořit další internacionalizaci jejich měn a myslíme si, že Eh, za francouzského předsednictví by G20 mohla postoupit před v tom, že se budou definovat kritéria, eh, která eh, zlepší a vyjasní kritéria speciálních práv čerpání. A za čtvrté a za poslední, myslím, že bychom měli nadále posilovat globálně finanční bezpečnostní sítě, Jak víte, Máme eh, řadu různých eh, regionálních úprav eh, v rámci EU a tím, jak si vedeme a definujeme spolupráci mezi různými regionálními institucemi a MMF. My toto, tyto finanční struktury teprve definujeme, velice úzce spolupracujeme s MMF a myslíme si, že by náš pokrok měl přispět také jiným regionálním institucím, eh, které se budou dívat na eh, evropské zkušenosti za poslední rok. Děkuji vám. Ano, děkuji. Pan Hockmark, chcete položit nějaký dotaz? Já mám také dotaz. Prosím. Ano, jenom taková úvaha a k tomu chci připojit i otazník. Za prvé, proč G20? A teď to nemyslím nějak triviálně. Prostě proč zrovna tyto státy a ne jiné? Proč ne některé další velké ekonomiky, které se objevují po těch, co se objevují, eh, po těch jaksi nejsilnějších nových ekonomikách? Proč třeba ne některé ty nejlepší z těch dobře zpravovaných ekonomik? A proč zrovna těchto 20? řeší globální rámec, který by měl tudíž platit pro všechny. Myslím, že tady je problém politické a demokratické, demokratické legitimity, když máme něčeho dosahovat na globální úrovni a je opravdu nápadné, že když je řeč o nerovnováhách, tak většinou se obracíme na ty, které, některé, které jsou, kteří jsou opět, v, kteří jsou v G20, by se říkali, jak to bylo trapné v G8 a, nebo v G7, ale teď hovoříme o těch, které mají přebytky. Ale dalo by se říci, že hlavní problém nerovnovách není, že tyto nerovnováhy byly příliš dobré, ale spíš, že ten přebytek vzniká deficitem. Ti, kdo spotřebovávají mnoho, příliš mnoho, vytvářejí sami ty přebytky. A to jsou přesně ty nerovnováhy, které musíme řešit. A v tomto kontextu je trošku problematické řešit je jenom v rámci G20 nebo nějakého jiného čísla. Protože máme ty s těmi velkými přebytky a s těmi velkými deficity. Svým způsobem jsou to protistrany. A o to komplikovanější je potom mít nějakou řádnou implementaci. Než bych podceňoval význam G20, to není moje východisko. pokud to, co chceme dosáhnout, je silnější regulatorní rámec globa, na globální úrovni, proč zrovna G20 a ne pět dalších? A proč ne nějaká struktura, kde by byla větší reprezentativnost, abychom implementovali věci? Ohledně třeba eh, toho takzvaného quantitative easing, anebo ři- dlouhodobého řešení těch různých nerovnová. A já teď položím můj dotaz. Takže to doplňuji to, eh, co řekl pan Hockmark k 20 my si uvědomujeme, že G20 je neformální organizace a její užitečnost spočívá v tom, že dialog má svoji hodnotu sám o sobě, ale není žádný pochyb o tom, že tu je určitý nedostatek kontinuity. Někdy je tam téma a prostě už se k němu pak nevrátíme a pak jsou nová témata a tak dále. A otázka sekretariátu. I malé organizace mají sekretariáty ať už je delegován třeba jiné organizaci, ale i na to, aby jste, když se podíváte na webové stránky, jsou tam jenom tiskové zprávy. Člověk by čekal trochu víc. Vzhledem k té důležité důležitosti té organizace. Čili na jedné straně máme MMF, což je velmi solidní organizace, kterou, která funguje, ale ta eh, není tolik ve světle reflektorů, tolik eh, neupoutá pozornost médií jako G20, tak to je. Pak na druhé straně máme OSN, ty jsou velmi dobře zorganizované, řeší všechna tato témata, ale víme, že se tam nikdy nedospěje k žádnému rozhodnutí, protože je to příliš komplikované. Takže člověk musí tak trochu přemýšlet nahlas a říct si, chceme, to, aby to mělo status jako OSN, kde víme, že jsou určité problémy, nebo to nechat tak, jak to je, ale aspoň to posílit. Čili jinými slovy, ekonomická zpráva v Evropské unii procházela různými fázemi. A dalo by se tady tlačit trochu víc, trochu dál, aby ta ekonomická zpráva byla posílena. A pak také k tomu, co říkal pan Hockmar, ekonomická koordinace, nerovnováhy, přebytky a deficity. Jestliže máme za to, že tento dialog není tou příslušnou institucí, kde bychom měli získat výsledky, měli bychom snad rozšířit ten mandát MMF, tak, aby se zhostil i těchto otázek, čili náprava nerovnovách, makroekonomická koordinace, ukazatele, indikátory a tak dále. Kdo chce začít, může začít. Ano, ano, ještě pane Gables. Děkuji. Já jsem byl povzbuzen vašimi slovy. A slovy pana Hockmarka. To opat, opravdu trošku navazuje na mé e, vlastní úvahy, které jsou trochu odvážné. Máme tu tento jakýsi gentlemanský klub, i když je tam možná, může, bude, může být čele třeba žena. Je to trošku jako ten britský klub minulosti. Jakýsi klub velkých národů, velkých mocností, svým způsobem návrat do 19. století, kde velké mocnosti se považovali za legitimní k tomu, aby zorganizovali třeba berlínskou konferenci a rozdělili si mezi sebou kolonie, rozdělili si svět. A G20 nemá žádnou legitimitu, není tam žádná demokratická kontrola. Jistě, jsou to hlavy států a vlád některých velkých mocností a jistě, že mají velká prohlášení, která jsou velmi zřídka kdy následována nějakými reálnými činy, ale všechno se to děje mimo rámec mezinárodního práva, mimo jakýkoliv jiný rámec. Mě by zajímalo, jak můžeme z takové G20 dospět ke skutečně globální zprávě, protože tato zpráva by pak postrádala skutečnou demokratickou legitimitu. Dobře, takže prosím. Takže uvidíme, jaké budou vaše reakce. A na úvod pan Žaje. Děkuji. Odpovím ve francouzštině. Zdá se mi, že ty tři otázky nakonec jako by se točily kolem stejné centrální otázky a to je legitimita a účinnost G20. Zdá se mi, no nejdřív možná k otázce legitimity. Eh, je to 85, teď vlastně 90%, že jsme 90% eh, DPH celého světa, promiňte, HDP celého světa, to eh, jistě už má své opodstatnění a tak, jak řekl André Sapir, kvůli, mm, tak jak to začalo s G7, E, to nebylo legitimní, protože bylo zapotřebí přidružit prostě k této myšlence také ideu e, těch otců zakladatelů e, z roku 1987, protože, promiňte, 1987, protože ty otázky, které byly aktuální tehdy, nemusí být aktuální zítra. Vidíme velice dobře, že v současné dobře tady máme například problém týkající se reprezentace afrického kontinentu, protože pouze Jihoafrická republika sedí za stolem G20, i když, jak již jsem řekl, zveme zástupce Africké unie. Ale oni nejsou formálními členy. Čili je to gentlemanský klub, ale přece jenom klub gentlemanů, kteří mají různé zvyky, různé obleky a různé kultury za sebou. Co se týče, no, jaká je přidaná hodnota G20? s ohledem na MMF a mezinárodní instituce které jsou možná legitimnější nebo oficiálně legitimnější, to jsou jeho aktivity, bych řekl znova. Máme tady tu otázku, zda je to tedy instituce, která hrála svou roli v období krize, v období válek, a zda tedy má stejné opodstatnění v dobách mírových, ale to je otázka, kterou jsem nastínil už ve svých úvodních slovech. A teď se vrátím eh, právě k té otázce to specifického výboru, který skutečně musí mobilizovat fórum pro finanční stabilitu, které se stalo velice důležitou důležitým orgánem Máme tady také mm, tu nesmírně důležitou oblast trhu se surovinami. A je třeba udělat tady skutečně takovou cestovní mapu. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda účinnost toho je větší nebo ne, ale ve své době se hrálo G20 historickou roli a myslím si, že další role, kterou by mohl sehrát, je Jistě možná, tady není monopol. Co se týče sekretariátu, to je velmi důležitá otázka a velmi zajímavá. A otázka pokračování. Má zkušenost fungování G20 je, že tady nemáme problémy s pokračováním v technickém aspektu. Když jsem řekl, že prostě se pokračuje v tom, co eh, udělalo například korejské předsednictví v otázce mezinárodní spolupráce a tak dále. Malý problém, který tady je, je eh, problém, který mají všechna rotující předsednictví, je to riziko rotujícího předsednictví může, může, pře, může se stavat v tom, že zda z nějakých specifických důvodů tady nemůže se něco upřednostňovat či nikoliv. Eh, takže to může mm, skutečně třeba se nelíbit určitým, kteří by chtěli přesně pokračování toho, co dělalo předchozí předsednictví. Co se týče otázka, otázky sekretariátu, když se podíváme na to, jak sekretariát opravdu funguje, vidíme, že G20 eh, vlastně prodělává určitý proces technokratizace. Máme tady setkání jednotlivých vyslanců, potom guvernérů a dále otázky setkávání odborníků ze specifických oblastí, pak máme technickou či skupinu odborníků, kterým nepředsedá vždycky rotující předsednictví G20. To může být delegováno zase na jiné státy, které mobilizují svou vlastní administrativu. Takže se to stává nesmírně jaksi komplexním eh, tématem, komplexní záležitostí a ta spolupráce je tedy obtížná nejenom v rámci trojky, i v rámci spolupráce práci těch jednot, té skupiny odborníků. Ale je to zajímavé. Eh, je třeba eh, eventuálně nějakým způsobem zlepšit práci v sekretariátu, co se týče mezinárodní byrokracie, nevím. Takže máme eh, ještě pět minut, můžeme je věnovat dalším třem řečníkům. Já budu velice stručný, eh, poněvadž jsem o tom hovořil už eh, v naší eh, v té původní prezentaci. Pokud se týče reprezentativnosti, tak tam je určitý vedoucí orgán a je tam tedy docela solidní zastoupení A e, prostě jde o politická rozhodnutí, která je e, třeba tam prostě nějakým způsobem e, činit a reflektovat. Já bych chtěl podpořit to, co už bylo řečeno a myslím si, že já osobně, jak už jsem řekl, se na G20 dívám pozitivně, ale myslím si, že kdybychom přešli na systém konstituencí, to by, bylo, to by byl krok před a bylo by to určitě zjednodušení také pro zastoupení EU eh, e a eurozóny. Velmi stručně, pokud se týče eh, zastoupení na G20, eh, neměli bychom podceňovat otázku náhodných historických událostí v roce 2008 eh, jsme si de facto uvědomili, že G8, G7 nestačí, nefunguje a že je třeba širší reprezentační skupina a proto tedy mm, jsme zvolili G20 a eh, v podstatě existuje řada akademických studií, eh, které říkají, že to bylo v podstatě, no prostě se vybralo číslo 20. A teď je otázka třeba potom další, proč máme pět eh, eh, stálých členů Rady bezpečnosti OSN. A proč? No, protože byli vybráni kdysi, když se zakládala OSN. A pokud se týče neformálnosti G20, tak eh, já, jak už jsem řekl úvodem, plně souhlasím s tím a z tohoto důvodu také věřím, že hlavním cílem G20 by mělo být posilovat stávající instituce, jako je IMF a e, orgán pro finanční stabilitu. A pokud se týče otázky širší legitimity G20, e, tady je důležité to, že Eh, legitimnost u G20 je nepřímo uměrná účinnosti fungování. Eh, prostě pokud je eh, globální řízení, které by mělo být řízeno velmi vyřešením OSM v podstatě žádné globální řízení by se neuskutečňovalo. Čili proto máme G20, je to v podstatě něco za něco. Čili nakonec budete pro jednoho světového diktátora. To bude nejúčinnější. No, tak eh, tím se dostáváme ke konci této velice důležité, zajímavé debaty. Leda, že by k tomu ještě chtěl někdo něco dodat. A pokud se týče tedy eh, Eh, těch, kteří se účastnili vypracování kompromisního textu, těm všem děkuji. A děkuji také všem, kteří eh, se účastnili této debaty. Eh, ještě připomínám, že hlasování 19. září a na plénu bude zpráva k této, této tematice diskutována a hlasována v říjnu. Okay. Um, we now move on to item six. Přicházíme k bodu číslo 6, což jsou úpadková řízení v souvislosti s právem EU a v souvislosti s obchodními společnostmi. My máme kompetenci, která se týká finančních služeb ale nesmíme se o to příliš odchýlit, eh, poněvadž eh, bychom se museli dostat eh, do potíží, poněvadž toto je také pro výbor Jury. Já jsem vám rozeslala kompromisní návrhy, ale nevím, jestli jste je dostali. V podstatě je to zapracování názorů zelených. Eh, možná, že by bylo nejlepší, kdyby tady prošla kompromisní návrhy, poněvadž většina z nich eh, byla užitečná a věcí prospívající. První pozměňovací návrh, který zde předkládám, je k odstavci 1, kde říkám, eh, že plánu ukončení činnosti a likvidace v přeshraničních případech by měl být právně vynutitelný a to i v případě jiných než finančních institucí, eh, poněvadž to je důležité pro vytvoření přeshraničního rámce pro úpadková řízení. Čili to zase reflektuje návrh eh, socialistů. Eh, druhou část možná mm, nemusí Eh, líbit ve výboru Jury, ale snad eh, se nám podaří prosadit alespoň druhou část. A pak tady navrhuji ještě druhý kompromis, který říká, že eh, podporuje to, že úpadkové řízení v tomto kontextu by měla, měl obsahovat nástroje pro šíření řešení společných krizových jevů a tak dále. Čili opět mm, Jde tady o to, aby režim úpadku eh, byl vnímán pouze jako část čehosi většího eh, celého toho rámce řízení. Eh, v odstavce 2 jsem dala, že ustanovení pro úpadková řízení musí obsahovat speciální úpravu pro eh, života schopné a podstatné, pro života schopnost podstatné části eh, podniku, jako například účetnictví a tak dále. A já jsem k tomu přidala něco málo eh, z toho, co mě navrhli zelení. A zde je tak, aby členské státy přijali úpravy, které budou řešit úpadková řízení, zejména u přezračních konglomerátů. Eh, paní předsedkyně, jenom musíme vám říci, že tlumočníci nemají k dispozici text. Vy tady čtete ten text, ale bylo by dobré, kdybyste udělala jaksi rezime eh, protože my jsme tady skutečně ve velké intimitě v tomto nádherném sále. Máme tady, myslím, třetího kolegu. No, možná, že byste nám mohla udělat jenom takový sumář, protože, jak jsem vám řekl, já s vámi souhlasím. Já nejsem v žádném rozporu, to není žádný problém, ale... No dobře, tak eh, když tom nemusím procházet, tak já to s, eh, s rychlým. V podstatě já jsem jenom pospojovala eh, různé návrhy. A třeba to hlavní věc toho, co vy jste tady eh, navrhl, tak to je Eh, to, že eh, vy jste to spíše soustředěval na banky, zatímco já chci, aby to bylo trošku širší, aby to bylo na finanční instituce, to je ten pozdravací návrh číslo 7. A další hlavní část, která se liší, a to je v tom eh, nejnovějším textu, tak to jsou návrhy od zelených, a tam vlastně Sven s ním je hovořil nedávno, a Eh, to se týkalo eh, konglomerátu, abychom je tady taky zahrnuli. Čili já, mně se to zdálo rozumné, proto jsem to sem dala. A proto jsou tady zmiňováni v kontextu s oddělením Eh, něčeho, co tedy eh, se, musí, se mělo týkat tedy těch konglomerátů a prostě, aby tady byly harmonizované postupy, které se týkají také určitých typů konglomerátů. A to je také ještě v souvislosti s prováděním zátěžových textů, testů eh, v případě konglomerátu, tak jak se provedly už u bank. Čili to je to, co je tam navíc a co já jsem tady navrhuji, abychom to tam zapracovali jako kompromisy z pera zelených a liberálů. A byla bych rád, kdybyste to podpořili. Ale já myslím, že to není nic, co by nebylo eh, slučitelné s tím, co už jsem dělala dříve. Takže já myslím, že to by asi mohlo být všechno. Žán Pole, přejete si k tomu co říci? Paní předsedkyně, když tedy máme tedy takový nadšený dav, který sleduje tuto zprávu, tak já bych chtěl říct, že sdílím vaše stanovisko a nemám žádné další postřehy k tomuto textu. Děkuji vám za vaši práci. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to řeknu stručně. Předpokládám, že ti, kdo tu nejsou, nás sledují na internetu. Abych tedy to řekl stručně, myslím, že dosti souhlasím s tím, co jste řekla. Vaše zpráva je velmi kvalitní, předložila jste určitý počet kompromisních eh, pozměňovacích návrhů a já je mohu sám podpořit. Je pravda, že se nesmíme omezovat pouze na banky. Měli bychom to sformulovat obecněji, to by bylo dobré. A neškodilo by také eh, zaregistrovat tedy finanční instituce. Bylo by dobré mít opatření, která eh, na evropské úrovni mohou být přijata. To znamená, aby bylo možné přeshraniční uplatňování. A každopádně my jsme ochotni vás v tom podpořit. Myslím, že vám došla podstata toho, no, co jsem se snažila, kde jsme vytvářeli určité nástroje pro finanční instituce, jak já jsem nechtěla, aby se něco dělo jenom v kontextu úpadku, něco, co by jak si zrušilo tyto nástroje. Naopak bychom je měli rozšířit tak, aby měli větší přeshraniční prvek, tam, kde je to možné. A když se na to podíváte podrobněji, na ty kompromisy, tak a máte k tomu ještě pár dalších slov, tak já jsem samozřejmě otevřena. Budeme hlasovat 20, 12. července, čili ještě trocha času pro nějaké poslední úpravy nebo zapracování nových bodů, které jsou relevantní a ve zvoleném výboru se bude hlasovat 9. Eh, září. A myslím, že tím můžeme přejít bodu různé, který nemáme, takže tím můžeme ukončit toto jednání. Děkuji vám za pozornost. We meet again in Strasbourg on the 4th of July.